Thanks. Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. První bod pořadu jednání dnešního rána je téma posuzování dopadů. Charles Chichester je naším zpravodajem. Vítejte a máte slovo. Pane předsedo, velice vám děkuji. Je velice dobré, je vidět, že se zde shromáždilo tolik našich kolegů, abychom diskutovali o této otázce. Já se domnívám, že bych o tom měl chvíli hovořit, ještě než dorazí další kolegové, ale eh, pane předsedo, na eh, téma tohoto stanoviska jsme vedli užitečnou diskuzi když jsme měli ještě teprve eh, v podobu návrhu stanoviska a domnívám se, že se náš postoj od té doby příliš nezměnil. A mám opravdu pocit, že eh, kolegové nepředloží žádné další pozměňovací eh, návrhy, ještě než povedeme podrobnější diskuzi, ale dovolte mi to tak trochu zhrnout. Je to stanovisko k eh, zprávy z vlastního podnětu, je to nezávislé posuzování dopadů a já opravdu podporuji takovouto koncepci. Domnívám se, že to dodává autenticitu a věrohodnost posuzování dopadů a jejich nezávislost. A máme tu také celou řadu návrhů v tomto stanovisku, které se týkají posílení nezávislosti. Je možné, že nejambicioznějším návrhem je skutečnost, když pozměníme legislativní návrh a pokud projde při vyjednávání ve výboru a v parlamentu, tak bychom měli aktualizovat posuzování dopadu podle návrhu. Ano, to je rozumné, ale chápu, že je to vzhledem k harmonogramu, podle kterého někdy pracujeme poněkud složité. Pokud máme být opravdu spolehlivě informování ještě před hlasováním na plenárním zasedání, potom myslím, že by bylo užitečné usilovat o takový doplněk k posuzování dopadu a buď nebudou zapotřebí žádné změny a nebo budou budou ještě nějaké připomínky. Eh, organizačně to poněkud složité hledisko, ale jinak, když budeme mít nezávislé názory při posuzování dopadů, potom si myslím, že to <clears throat> nám zlepší tento proces a eh, musím říci, že eh, v souvislosti s posuzováním dopadů jsme již dosáhli pokroku a komise také udělala dobrou práci. E, pane předsedo, teď přinechám slovo kolegům, kteří by to chtěli e, e, komentovat. Děkuji. Děkuji vám. Pan kolega Benson, stínový zpravodaj, se jako první hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za vysvětlení zpravodaje. Návrh eh, stanoviska obsahuje několik dobrých eh, bodů, zejména co se týče administrativní zátěže malých a středních podniků. Tady zdůrazňujeme, že klíčovým eh, bodem posuzování dopadu by měla být tato administrativní e, zátěž. E, do toho, to posuzování by se měly zahrnovat e, systematicky malé střední podniky a mohli bychom dosáhnout zlepšení, jako například zlepšování navrhované legislativy ekonomického partnerství. To by mělo být klíčovým prvkem a dále mezinárodní standardy by eh, eh, měli opírat o evropské iniciativy v procesu zlepšování posuzování dopadů, bychom měli vytvořit příležitost předkládat návrhy, než bude dokončeno toto posuzování dopadu a mělo by být zveřejňováno. Měli bychom vytvořit souhrny posuzování dopadu, které nám eh, dají přehledný obrázek a <clears throat> Měli bychom tedy eh, upravit ten formát toho eh, souhrnu. Děkuji a dále eh, Stínova nebo zastupitelka za SAD. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní Teresa Riera Madurel je na cestách a tak mě požádala, abych přečetla její text. Jak už jsem řekla dříve, je třeba uznat obrovské úsilí komise v posledních pěti letech v rámci lepší legislativní práce. Ale je pravda, že máme ještě před sebou dlouhou cestu, abychom posílili proces studií dopadu. A má skupina se domnívá, že je důležité zachovat strukturu hodnotící skupiny a studii dopadu, ponechat to v rukou expertů, by znamenalo snížit právo iniciativy Evropské komise jednoho z pilířů Unie, což nám nebrání zahrnout nezávislé experty do hodnotících týmů, abychom zlepšili transparentnost, konzistentnost během celého procesu. A to my právě navrhneme. Za druhé, je třeba považovat studie dopadu jako dynamický proces, který by měl mít dopad na legislativní práci po celou dobu. A proto si přejeme zveřejňovat eh, projekty studií dopadu a ještě předtím, než je podán legislativní návrh. Potřebujeme integrovaný přístup, kdy vezmeme v úvahu interakci mezi ekonomickými dopady a budeme také věnovat pozornost malým a středním podnikům. Není možné se vracet k přístupu čistě ekonomickému v těchto studiích. Děkuji. Děkuji a nyní se hlásil slovo pan Mecaros. Köszönöm, elnök úr. Annak érdekében, hogy a jogalkotás az EU Abychom mohli zajistit eh, to, že zákonodárství v institucích EU bude transparentní a bude vystavěno na transparentním základu, potřebujeme posouzení dopadů. Je to důležité eh, ze všech hledisek a jde o dopady na velice různé oblasti. V listopadu 2006 vzniklo grémium pro posouzení dopadů a je důležité, aby se zlepšila kvalita posouzení dopadů a Evropský parlament by měl takovouto iniciativu podpořit. Je to důležitý cíl zlepšení kvality posouzení dopadů. Neměli bychom také zapomínat na to, že je důležité snížit administrativní zátěž Potřebujeme další základní kritéria. Musíme zajistit, aby studie o posouzení dopadu byly pravidelně kontrolovány. Tímto způsobem mohou reálně ovlivnit politiku. Často dochází k tomu, že vůbec neprovádíme posouzení dopadu. Komise by měla učinit vše proto, aby toto posouzování bylo prováděno. V mnohých členských státech provádějí tyto studie ministerstva či vlády, ale ve Švédsku, ve Velké Británii, v Nizozemsku či v Německu provádějí tyto studie externí experti. Důležité je, abychom eh, si rozmysleli, jaký je základ těchto studií. Tyto studie mají podpořit rozhodování a ne ho nahrazovat. Důležité je, abychom zajistili nezávislost těchto studií. A důležité je rovněž, abychom přispěli k lepšímu zákonodárství. Musíme se postarat oba o to, aby tento výbor pro posouzení dopadů mohl pracovat nezávisle na komisi. A členové tohoto výboru by měli být jmenováni Evropským parlamentem. Musíme zajistit, aby členové tohoto výboru mohli sporu rozhodovat například při stanovování rozpočtových kritérií. Studie dopadu potřebujeme při jakémkoliv legislativním procesu. Musí se ovšem provádět tak, aby byly na dobrém politickém a odborném základě. Děkuji a nyní pan kolega Tomas. Thank you. Děkuji. Moje první otázka je, je tu někdo z eh, Evropské komise? Je tu někdo? Já mám skutečně zájem o vaše komentáře. Co si o to myslíte? Co to tady vlastně děláme? Protože je velmi obtížné něco hodnotit, pokud vše, po čem voláme, například v oblasti průtahu, nyní během finanční krize nám trvá roka půl nebo dva roky pro vyhodnocení dopadu, než podnikneme příslušné kroky. Musíme zajistit, že to, co tady vršíme, ty myšlenky, které tady hromadíme, jsou myšlenky schůdné. Protože já mám téměř jistotu, že za 25 let postoje takzvané neviditelné ruky, kde máme nedostatek zdrojů ve světě, tak skutečně budeme potřeba více regulace Musí to být samozřejmě chytrá, moudrá regulace, ale potřebujeme tedy situaci, kdy tady máme určité osoby a Giles patří k té, tomu trendu. Méně Evropy je lépe. Já si nejsem jist, že v globalizovaném světě je to přístup, kterým se chceme ubírat ku předu. Otázka, která je nesmírně důležitá, pokud děláme hodnocení dopadu, samozřejmě bychom měli hodnotit byrokratickou administrativní zátěž veškerých ekonomických úkonů. Ale legislativa nemá být pouze nakloněna ekonomice. Je to taky, je to taky pro občany. A občané naší generace a pro občany budoucí generace a ze skupiny SAD slyšíme, že všechna, host, všechna hodnocení dopadu mají mít dimenzi životního prostředí, musí mít také sociální dimenzi a já bych doplnil ještě něco. Musíme se zabývat budoucí generací. Často jako tvůrci politiky se díváme na horizont příštích voleb – a snažíme se vyhovět eh, občanským zájmovým skupinám, různým lobby, ale obecně se nezabýváme tou příští generací. A Jalsi, to by, to by mohl být námět. Měli bychom uvažovat o tom, co tato legislativa znamená nebo neznamená pro budoucí generace. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Myslím si, Klode, ovšem, že centrální otázka u tohoto projektu ne, nezní více či méně Evropy, ale to, že pokud děláme zákony, tak bychom měli dělat dobré zákony. A to je klíčová otázka. My už jsme tady o tom velice intenzivně hovořili. Jde tedy o to, zda vždy jsme zohlednili dopady, a to veškeré dopady, zda jsme si to vždy dobře promysleli. A proto si myslím, že neexistuje nějaký zásadní rozdíl mezi podniky a občany, protože i podniky jsou jaksi částí občanstva. A nyní, eh, Giles, chceš se vyjádřit dříve, nebo se vyjádří nejdříve komise? Dří, nejdříve komise. Je zde někdo z komise, kdo by mohl zodpovědět na tyto otázky? Někdo zde je, ale nejsou to lidé, kteří jsou za to odpovědní, takže nám to nepomůže. Uh, já děkuji lidem z komise, kteří jsou zde a lituji, že ti, které bychom potřebovali, zde nejsou. Takže Jack, si prosím, máš slovo. Mohu snad jenom eh, spekulovat, že osoba z komise se hodlá jednou zabývat dopadem, hodnocením dopadu naší diskuse. Bude muset vyhodnotit tuto otázku z hlediska své bdělosti Děkuji vám za konstruktivní komentáře a jsem, věřím, že přijdou i pozměňovací návrhy v duchu vašeho uvažování, které bude možné projednat eh, běžným způsobem. Chtěl bych eh, se odrazit od dvou připomínek paní Riery Madurel. Já já nenavrhuji úplnou změnu celého postupu. Ty takové změny jsou nebezpečné. Já si myslím, že třeba určitých změn, pokud je o nezávislé posuzování dopadů v tom procesu a mám plnou důvěru, že se setkáme na míře nezávislosti v jednotlivých situacích. A to snad bude užitečné. Komentáře vážného kolegy Klora Turmese jsou provokující, podobně jako minule, ale rozšiřují debatu vlastně nad rámec eh, v podstatě technické opatření až k filozofickým záměrům dle vlastní libovůle a nepředpokládejme, že občané si přejí více legislativy a více regulace. Nenutně. Oni si přejí, abychom zkoumali návrhy legislativy, abychom zjistili, zda ta legislativa je pozitivní a zda je schudná. Já rozumím komentářům, abychom se nesoustředili na ekonomické aspekty. Ano, legislativa je něco víc než jenom ekonomická, ekonomické předpisy. A je důležité, že když posuzujeme legislativní návrhy, měli bychom si být vědomi pravděpodobných dopadů. To je snad velmi důležité. Ale já si spíše myslím, že Klódovy návrhy nejsou zcela v tomto směru relevantní a že nenastane konec světa, když se tak nestane v této zprávě. Děkuji vám za, za vaše příspěvky a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž a tímto končím tento bod na pořadu jednání. Dalším bodem, číslo 11, je bod Zelená kniha komise Ochrana lesů a související informace v EU. Naší paní spravedojkou je kolegyně Lena Ek, které nyní předávám slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o zelené knize a proto je důležité diskutovat o budoucím vývoji lesů v zemích Evropské unie, protože ty představují vysokou hodnotu z ekonomického hlediska, ale jsou tu i sociohistorické eh, historické dimenze a představují i další hodnoty, eh, jako hodnoty eh, <clears throat> místa rekreace, odpočinku, kde lidé tráví volný čas. 42 Evropy pokrývají lesy a to je značný podíl. Když se podíváme na HDP eh, lesnického průmyslu, tak téměř 9 pracovních sil se zabývají pouze e, prací v lesnictví, ale e, s e, lesnickým průmyslem jsou zpět ještě další pracovní příležitosti. Diskutujeme o správné správě lesů nebo ne, ale když se to snažíme posoudit, tak se díváme na to, zda se e, rozšiřují jejich plochy nebo e, zda tu roste větší počet e, kubických metrů dřeva a díváme se na uplynulých 50 let, co se týče severních zemí, tak sledujeme vývoj v uplynulých 100 letech, co se týče růstu Eh, lesů, tak zde máme trvale udržitelný průmysl. A to je opravdu velký výsledek, protože nikde na světě nedosahujeme takovéhoto výsledku, ale současně, když se podíváme na eh, trvale udržitelnou zprávu lesnictví, potom je nutné eh, zachovat odolnost a rozmanitost a to je důležité v souvislosti se změnou klimatu. V Evropě jsme již vědky toho, že rostoucí teploty mají dopady na lesy a některé oblasti e, jsou značně ovlivněny e, některé e, druhy migrují směrem na sever. Eh, v mé eh, zemi eh, jsme v uplynulých letech nikdy nezaznamenali výskyt břízy tak, tak vysoko na severu. Některé druhy se tedy posunují směrem na sever a, a potom také háďátko borovicové se objevilo v Portugalsku. Dopady rostoucí teploty vede k eh, vzniku, většímu vzniku lesních požárů. A to je především problém členských států na jihu Evropské unie. A v Portugalsku to mělo značné dopady na lesní plochy. A je to problém, který má dopady na celou společnost. Tato zelená kniha se vlastně nezabývá ochranou, ale přizpůsobením se lesů změnám eh, klimatu. Samozřejmě také zahrnuje ochranu lesů, ochranu eh, živočišných a, a, a rostlinných druhů a potom eh, důležitost informování. To je důležité, abychom měli strategii lesů lesní, pro lesní plochy. Nemá to být politická lidie jako společná zemědělská politika pro lesnictví, ale je třeba mít znalosti, standardy, statistiky. A to nestačí, nemáme dostatečné znalosti a informace, abychom pochopili, co se odehrává. Prvním základním pilířem zelené knihy je zajištění informací, statistických údajů a tak dále. A, a to je v textu komise a je to také další e, problém na mezinárodní úrovni. Nyní probíhá jednání, eh, v prosinci bude probíhat jednání o klimatu v Mexiku a eh, otázka lesních ploch je důležitým bodem na pořadu jednání, to, že je třeba se zabývat těmito otázkami relevantními pro celý svět. A také se o tom diskutuje v rámci systému OSN. Situace je taková, že některé, o některých otázkách lze rozhodovat na evropské úrovni ale v této oblasti máme vysokou míru subsidiarity a navrhuji, abychom to zachovali. Je tu celá řada věcí, jak bychom mohli podpořit eh, vzdělávání, eh, předávání nejlepších eh, a osvědčených postupů a samozřejmě i výsledků výzkumu. průmyslová platforma v rámci sedmého rámcového eh, programu vznikla před několika lety a je velice důležitá. Musíme ji zachovat a uvědomit si její význam, když eh, budeme eh, jednat o přeskumu v polovině období rámcového programu číslo 7 a 8 Eh, má to dopady nejenom na národní rozpočty, ale lesnictví v Evropě je eh, důležitým nástrojem regionálního rozvoje a je také e, základem rozvoje malých a středně velkých podniků. Musíme si tedy uvědomovat, jak e, můžeme vyvážit ochranu a otázky vlastnictví. Prá, vlastnická práva jsou velice důležitá. E, zpráva lesů se velice liší. Každá země přijala své vlastní metody a když se podíváte na historii, teorii legislativy v této oblasti, tak zjistíte, že jsme se v Evropě dopustili celé řady chyb, ale že se některé e, postupy opravdu také osvědčily. Co se týče našeho výboru pro průmysl, chtěla bych se na tuto knihu podívat právě z průmyslového hlediska a e, Včera odpoledne jsem diskutovala eh, na výboru pro zemědělství a ta diskuze byla trochu jiná. Já se snažím eh, eh, do naše hlediska zapracovat do konečného textu zpravodaje za výbor Agri. Nechtěla bych dále pokračovat, ale domnívám se, že souladu s tím eh, si uvědomíte, že je eh, to velmi málo lidí, kteří mají dobré znalosti o lesnictví. Měli bychom se tedy podívat, jak se komise připravila, že bude řešit tyto otázky Eh, jak jsou personálně vybravena různá generální ředitelství. Tolik z mé strany. Eh, těším se na diskuzi a doufám, že více lidí se bude zajímat o otázky lesnictví. Děkuji. Děkuji vám. Teď jsem si jist, že tomu tak bude. Snad bych mohl doplnit ještě jeden bod, na který jsem zapomněl. Lhůty k předložení pozměňovacích návrhů je 5. říjen, takže ještě jednou z práva Charlesa Chichestra má tedy tu lhůtu 5. října. Alena? Sekretariát by snad mohl informovat o harmonogramu o harmonogramu v jiných e, výborech, co se týče tedy té lhůty k mé zprávě. Dobře, teď e, kdo se hlásí o slovo e, k této zprávě. Nejprve stínová zpravodajka za SAD. I welcome the draft opinion. Vítám tento návrh a souhlasím s většinou bodů. Jako socialistický stínový zpravodaj mám několik poznámek které bych zde chtěl učinit. Za prvé k bodu 1. Zachování, udržení funkcí lesa. Tomu bychom měli věnovat eh, více pozornosti. Kromě biodiverzity je další funkce lesa by měly získat větší pozornost v Evropské unii. Rozvíjí se diskuse o funkci ekosystému pro člověka. Za druhé, pokud jde o adaptaci, jedna z nejdůležitějších otázek, které čelí Evropa, jsou choroby lesů a stromů. A s tím se setkáváme v celé Evropské unii. K bodu čtyři musíme pamatovat na správné rozdělování užitku a musíme dbát důsledku odlesňování v rozvojových zemích. Je třeba také udržet a dbát výsledku lesnictví v celé Evropské unii. A měli bychom se zabývat výsledky současné debaty k týkající se společné zemědělské politiky s výhledem na 2013 a nákladů společné zemědělské politiky je důležité přijmout příslušné kroky, pokud jde o zprávu v oblasti lesnictví. Děkuji. Děkuji a dalším expertem je pan Lambert. Uh, Předsuněte mé schopnosti v této oblasti, snad nejsem úplný expert, ale navážu na pana Padára aspekt biodiverzity. Není to tím, že běží rok biodiverzity, že proto to nezdůraznuju, ale je to otázka určité trvalosti. Víme, že čím méně bude biodiverzity v lesích, tím budou lesy méně odolné extrémním výkyvům počasí. A to jsme zažili ve Francii. A jinde, když velké bouře přišly od Atlantiku. Ty jednodruhové lesy byly vlastně totálně zničeny těmito silnými větry a invaze různými druhy hmyzu a choroby mohou skutečně mít velký dopad, pokud lesy nejsou dostatečně různorodé. A já to zdůraznuju z pohledu ochrany určitého zdroje a ekonomické hodnoty tohoto zdroje. Víme, že lesy, které jsou devastované chorobami nebo bouřemi, ztrácejí ekonomickou hodnotu. Takže můžeme zdůraznit tuto věc. A další věc, kterou bych chtěl říci, když se podíváme zpět, máme sklon vlastně neustále množit eh, legislativu, přicházet s novými iniciativami a nezabýváme se tím, co již existuje. Měli bychom se možná podívat na akční plán pro lesnictví anebo dalšími iniciativy v oblasti lesnictví, strategii pro lesnictví, které existují, které komise vytvořila. A měli bychom se podívat, jak dalece se daří, aby tyto iniciativy plnily své záměry. A je pokud je třeba, tak zdokonalit tyto iniciativy. To jsou dva hlavní body, které jsem chtěl zdůraznit a jinak souhlasíme s tím, co Lena připravila. Není tu žádný rozpor, chceme tam něco připojit ještě k tomu, co jste již udělala. Děkuji a mohu se zeptat, zda si komise přeje ujmout se slova? Ano, tedy prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za eh, dobrý návrh stanoviska a věřím, že k tomu ostatní poslanci přispěli. Také děkuji zpravodajce eh, za zdůraznění významu lesů v Evropě. Myslím, že nemusím eh, příliš mnoho z toho, co zde zaznělo, opakovat. Eh, jsou tu skutečnost že eh, lesy pokrývají přes 40 plochy, takže jejich význam je jasný. Možná k tomu kontextu eh, zelené knihy a k tomu, co bychom si chtěli z toho odnést strategie Evropské unie a také e, akční plán pro lesy byla témata, o kterých se předřečníci již zmiňovali. A naším úsilím je sledovat se přizpůsobení se klimatickým změnám E, identifikovat potřebu vytvoření evropského monitorovacího systému. A také jsme hovořili o nutnosti zvýšení ochrany. V loňském roce, v roce 2009, Evropská komise e, schválila e, Bílou knihu o klimatických změnách a tam se specificky zmiňuje o nutnosti ochrany lesů v souvislosti s dopady klimatických změn které nás očekávají nebo které již pocitujeme v některých eh, částech Evropy. Eh, tady hovoříme o funkci lesa, o dopadech klimatických změn, které eh, byly již zjištěny, které můžeme očekávat eh, o nástrojích ochrany lesů, o zdrojích informací, které jsou v současnosti dostupné. To vede eh, k diskuzi o všech těchto otázkách jsme dostatečně připraveni na klimatické změny, ale nejenom na ty protože to bude mít ještě další eh, dopady a tlaky na lesní plochy. Současná politika na úrovni EU nebo jednotlivých eh, států eh, postačuje, aby zareagovala na tyto požadavky nebo je tu potřeba zahájit aktivitu na nové úrovni. Obdrželi jsme velký počet různých rozmanitých příspěvků 261. Eh, vstupů jsme obdrželi z různých zúčastněných stran eh, z Evropské unie i mimo. Stále ještě eh, hodnotíme tyto příspěvky a výsledky veřejných konzultací také ještě nejsou k dispozici na tom se stále ještě pracuje a těšíme se na to, že obdržíme stanovisko Evropského parlamentu, obdrželi jsme závěry rady a jakmile budou zahájeny veřejné konzultace na základě těchto vstupů, eh, zvážíme další postup. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám a Chtěl bych dát ještě slovo kolegovi, kterého jsem přehlédl. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Chci se vrátit eh, ke zprávě paní Ek a Musím říct, že tato zpráva je opravdu výborná. Je to výborný základ pro eh, ochranu lesu a pro informace o lesích. Je také rovněž dalším elementem v rámci diskuze o lesní strategii Evropské unie, také o akčním plánu. Samozřejmě také potrhuje důr význam lesnictví v rámci celkové ekonomiky. Rovněž je důležité zdůraznit, že lesy samozřejmě přirozeným způsobem skladují CO2 a také ovlivňují vytváření životních podmínek, životního prostředí. Takže ochrana lesů je důležitá a jejím cílem by mělo být zachování lesních porostů, zachování biologické rozmanitosti, protože velká část biologických druhů žije právě v lesích. A na druhou stranu potřebujeme rozumnou možnost, jak s lesy hospodařit, protože to je důležité jak pro ekonomiku, tak samozřejmě pro samotný pracovní trh. Je tedy důležité, abychom zde měli vyvážené lesní hospodářství. Tyto aspekty jsou velmi důležité a samozřejmě lesy, další funkce lesů, mimo tedy to, že poskytují dřevo, jsou také rovněž velice důležité, ne důležitější než samotná funkce lesa, jakožto poskytovatel dřevního materiálu. Lese také chrání půdy před erozí. Pokud eh, nebudeme mít tuto ochranou funkci, tak dojde k dalším atmosférickým změnám. Lesy rovněž zadržují vodu, to je také velice důležitá funkce. Všechny tyto funkce musíme zachovat. A proto si myslím, že je velice důležité uvědomit si, jaké typy lesů jsou v různých členských státech. Protože pokud se jedná o staré lesní porosty, tak nejsou schopné skladovat velké množství CO2. Pokud máme například v jiných členských státech tu situaci, že chtějí ještě zalesňovat plochy, tak samozřejmě tímto způsobem může být zachyceno větší množství CO2. Je rovněž důležité, a t- zde souhlasím s paní zpravodajkou, že pravomoci v oblasti lesnictví musí zůstat v rukou členských států. Ale Evropská unie by se neměla soustředit pouze na koordinační úlohu. Potřebujeme totiž eh, doprovázet adaptační procesy. Týká se to klimatických změn a důležitost těchto adaptačních procesů by se měla odrazit zejména v těch e, finančních nástrojích. Proto je důležité zahájit diskuzi, která se bude týkat vypracování nových mechanismů pro lesy a lesní hospodářství. Na, jedná se pouze o multifunkční lesní hospodářství, ale také o různé možnosti přizpůsobení. Při této příležitosti bych vás chtěl pozvat na výstavu, která se bude konat příští týden. Tato výstava se týká tématu lovu a významu přírody v Evropě. Děkuji za pozvání a nyní bych předal slovo paní kolegyni Ek. Děkuji, pane předsedo. A dále bych chtěla poděkovat všem kolegům za podnětné připomínky. Jsem si jistá, že budeme velice dobře spolupracovat na tomto textu. Snad jenom několik málo připomínek k tomu, co zde zaznělo. Jistě eh, udržitelnost, odolnost, biodiverzita, to je velice důležité a jde to ruku v ruce. Před dvěma lety jsem navštívila Kanadu a mohla jsem z helikoptery vidět rozsáhlé škody, které způsobil kůrovec. A byl to opravdu strašlivý pohled. Byly zničeny stovky kilometrů e, čtverečních, kdy jsme viděli jenom odumřelé dřevo. A budeme toho svědky i v Evropě, protože když budou mít tito škůdci eh, před námi náskok, tak eh, zaznamenáme tento vývoj. Je to opravdu velice vážné ohrožení a potom také dopady bouří. Já jsem viděla, že největší bouře, eh, k níž před několika lety e, e, došlo v Evropě e, v stoletém porovnání, zničila velké plochy. Všichni souhlasíme, že z hlediska odolnosti není dobré pěstovat monokultury. Otázkou je, jak to spojit otázku subsidiarity a majetkových práv. Já se domnívám, že musíme schromažďovat poznatky eh, na evropské úrovni, dávat je k dispozici, vyměňovat eh, si je eh, a nejenom na vládní úrovně, ale i těm, kteří spravují lesy. Chtěla bych požádat komisi, aby nám pomohla, abychom se e, podívali, jaká nařízení máme v rámci společné zemědělské politiky. Je to vlastně kontraproduktivní vůči tomu, čeho chceme dosáhnout, když hovoříme o ochraně a přizpůsobení se a rozšiřování lesních plov, protože z hlediska biologické rozmanitosti a klimatu e, v Švédsku v důsledku klimatu máme eh, jednotlivé eh, stromy také, protože se tam chová dobytek, ale eh, komise říká, že to není předmětem nařízení EU, možná, že 80 stromů na hektar a komise třeba stanoví, že to má být 50. To je otázka, co dělají farmáři. Ve Švédsku je e, těží, je kácejí a když se zase podíváme z hlediska eh, biologické rozmanitosti na tuto otázku, eh, rostou tu specifické rostliny, květiny, různé typy trávy, které nikde jinde nenaleznete. Eh, to znamená, že v rámci společné zemědělské politiky máme velmi mnoho nařízení, které jsou vlastně kontraproduktivní. Dochází zde k těm eh, střetům a je třeba učinit rozhodnutí, co změnit. Zda eh, nařízení týkající se zemědělství nebo lesnictví, protože pro ty, kteří opravdu spravují tyto plochy, eh, mají dojem, že je to hloupý evropský systém. Eh, my nechceme mít nařízení, která znemožňují, aby se splnili cíle, které máme v rámci lesnictví a zase v rámci zemědělství. To je praktický problém. A máme určitý eh, seznam, který by nám pomohl, když se zabýváme těmito otázkami z hlediska klimatu. Jistě lesnictví je zdrojem alternativních energií a my je musíme chránit a uvědomit si, že z hlediska klimatu ochranná funkce lesů e, e, znamená, že tu máme také e, uhnívání dřeva a to představuje až 20-22 eh, tvorby CO2, takže eh, musíme zachovat toto nařízení, ale na druhé straně zase zbytek eh, ploch. Tam musíme zajistit maximální produkci, protože to je opravdu velice důležité, máme-li splnit cíle v rámci změn klimatu když máme tedy aktivní zprávu lesních plov na, na severu Evropy, to znamená nárůst o jeden kubík ročně, to znamená postarat se o e, nárůst vzniku CO2 v nadcházejících letech. A to bude znamenat řešit velmi mnoho problémů v této oblasti. Potřebujeme tedy vyváženost vidíme, že potřebujeme ochranu, přizpůsobení, potřebujeme odolnost, ale také musíme zajistit možnost produkce a to je ta vyváženost, o kterou jsem usilovala v té zprávě a těším se na diskuzi se stínovými zpravodaji, protože vidím, že sdílíme eh, celou řadu schodných hodnot v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám. Rád bych upozornil na to, že co se týče termínu, takže do 12. října eh, do poledne můžeme předložit pozměňovací návrhy. Hlasovat by se potom mělo 8. nebo 9. listopadu. No a to potom uvidíme, bude se eh, hlasovat ve výboru Envy a potom na plenární, to půjde na plenární zasedání. Tím tedy můžeme ukončit tento bod pořadu jednání. Eh, můžeme před eh, eh, jednat jiný bod, anebo budeme čekat pět minut do hlasování? Nebo máme začít s tou zprávou pana Bencena? Eh, není to možné, musíme udělat přestávku, pětiminutovou přestávku a potom zahájíme hlasování. Pětiminutová přestávka. Ladies and gentlemen, we can start. You have your card with you. Máte hlasovací karty? Protože asi budeme potřebovat. Takže můžeme začít, pokud zde, jsou zde všichni kolegové již přítomně. Začínáme se zprávou Carvalho to velice obsáhlá zpráva. Má celou řadu pozměňovacích návrhů, budeme muset hodně hlasovat. Naštěstí paní kolegyně Carvalho a kolegové stínoví zpravodajové nám práci poněkud ulehčili, takže budeme hlasovat i o několika kompromisech. Začneme. Budeme odůvodnit 5a. Je to pozměňovací návrh číslo 1, kde pro, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis jedna, Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Pak to vše odpadá. Trojka. Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Kompromis tři, Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Číslo pět, Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Eh, ich bin nicht sicher, Herr Vorsitzender. Pane předsedo, já si nejsem jistý, že návrh EIC tím naprosto odpadá, protože tam eh, je, že eh, odpadá pouze první čas, pokud je přijat ten kompromis. Je to ta pětka. Ano, je to pravda. Máte pravdu. Právě mi bylo řečeno, že jsem to i tak udělal správně, protože ta druhá část přijde ještě na řadu vzadu. A nyní kompromis číslo dvě. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis čtyři. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Desítka a čtyřicítka společně pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 10, je to kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 s ústním pozměňovacím návrhem. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro s ústním pozměňovacím návrhem proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53, to je pokryté, takže 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56, to je oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zam, schváleno, promiňte, 57. Jakožto dodatek, pro, proti, zdrželi se, schváleno, 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, zde máme pozměňovací návrh ústní, který máte k dispozici takže s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 jakožto dodatek pro, proti, zdrželi se schváleno. 71 dodatek pro, proti, zdrželi se schváleno. 72 není to nutné. 73 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 12, je to kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 stažena, 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81, druhá část, eh, první část byla stažena pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, je to s ústním pozměňovacím návrhem, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset elektronicky ověřit. Takže číslo 11, kompromis, ověřujeme. Zahajuji hlasování. I try this one. No, no, no, no. My God. No. Was mache ich denn heute hier? Ah, ja, yeah, okay. Yeah. Vote is closed. Ukončuji hlasování. A výsledkem je 29 ku 50, takže to bylo schváleno. A nyní se dostáváme k číslo 91 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se Schváleno. 96 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 102 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Regi 4 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 104 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 105 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 106 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Regi 5, ne, 108 říká pan předseda. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kont 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pak je to pokryté. 112 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 113 pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. Regi 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 115. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 116. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 117. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 118. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 120 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 121 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 122 pro. Proti. Zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Takže 122. Ukončuji hlasování. A je to schváleno. 123. Pro, proti, drželi se schváleno. 124 první část pro. Proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Tedy druhá část, 124, elektronicky ověřujeme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A je to schváleno. 125 pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, drželi se, schváleno. 129 pro, proti, drželi se, schváleno. 131 pro, proti, drželi se, schváleno. Závěrečné hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. A výsledkem je... Je to schváleno velkou většinou. Takže gratuluji a bude to důležitým základem pro práci, kterou máme před sebou. A další zpráva je pána, pana, zpráva pana Franka. Číslo dvě, kdo je pro? Kdo je proti? Protože ještě jednou prosím. Pro ke dvojce, proti. Drželi se, schváleno. Tři, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pět, ano, pět, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Otělené hlasování u devítky, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. To odpadá. Jedenáctka, první část, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde pro, druhá část, kde pro, proti, Zdržel se zamítnuto. 13. Jsou, kde pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. D- druhá část, kde je pro? 12. Kdo je pro dvanáctku? Proti? Držel se schváleno. Dále jednička, kde pro? Ne? Říká pan předseda. Stavec pět. Musí být to původní hlasování, to odpadá, takže to bylo správně, jak jsem postupoval. Bylo to správně, takže klid prosím, jednička. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Šest bylo staženo, 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 15, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 14, s pozměňovacím ústním návrhem, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Potom odpadá šestnáctka, sedmnáct. Kde pro? Proti? Ještě jednou prosím, 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 20, je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Odpadá. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 25. To nehlasujeme. To bylo zamítnuto. Jsou nějaké problémy? 24. 24 odpadá. Jsou tu problémy? Chcete to ověřit? Dobře, ověříme to. 24 elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a zamítnu to. Však jsem to říkal. 25. Není nutné. 26. Kdo je pro? 26. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 27. Kde pro? Proti? Držel se? Schváleno. 28. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 29 odpadá. 30. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Elektronické hlasování zahajují k 30. Zahajuji, končím hlasování. Končím hlasování. Není to žádný rozdíl. Takže zpátky 31, kde pro, proti, držel se schváleno. 32, kde pro, proti, držel se schváleno. 33, kde pro, proti, Držel se schváleno. 34. Kdo je pro? Proti? Držel se schváleno. A nyní konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže schváleno, velice vám děkuji a blahopřeji. A tak se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. Je to číslo 14, revize akčního plánu pro energetickou účinnost. Chtěl bych dát slovo kolegovi Bencenovi, našemu zpravodaji. Máte slovo. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na diskusi svými příspěvky k této velmi důležité otázce. Včera jsme měli dobrou debatu o energetické strategii 2020 a dnes jde o revizi akčního plánu pro energetickou účinnost. Komise chystá své návrhy a naše naděje, je, že budeme mít důraznou zprávu, aby parlament velkou většinou vyslal jasné sdělení Evropské komisi. Vím, že je tu celá řada zúčastněných subjektů, ale věřím, že dospějeme ke společnému stanovisku. Jedna z klíčových otázek je soulad s a realizace, uplatňování současné legislativy. Otázkou je, jaká je současná situace, jak se podařilo naplnit současnou legislativu v členských státech existují významné výzvy v oblasti infrastruktury. Potřebujeme se soustředit na systémovou inovaci, pokud jde o chytré sítě, inteligentní měření, ukládání energie, což by mělo přispět k energetické účinnosti. V oblasti stavebnictví máme směrnici o stavbách, ale je třeba udělat něco se stávajícími stavbami. 40 spotřebované energie je spotřebována právě v těchto budovách v oblasti energetického štítkování, ekodesignu a informačních technologií a komunikace je prostor pro zlepšení. Hlavní otázkou je financování. Máme skutečně mnoho dosažitelných cílů, ale bankovní údery jsou zmrazené. Potřebujeme mnohem více soukromých prostředků v této oblasti. A hlavy státu 4. února projednají energetické otázky a chci říci, že energetická účinnost je nejlevnějším způsobem, jak snížit emise CO2. Mluvíme o snížení naší závislosti na Rusku a Blízkém východě. Hovoříme o bezpečných dodávkách, hovoříme o energetické účinnosti. Myslím, že je prostor pro zdokonalení Těším se na diskusi a na vaše připomínky. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji za vaši práce a za úvod do naší rozpravy. A jako první má slovo paní stínová zpravodajka Thompson. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. have. Pardon, velice vám děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych ráda poblahopřála kolegovi Bencenovi za návrh této zprávy. Opravdu se domnívám, že tato zpráva obsahuje velmi mnoho důležitých a nutných aktivit, abychom dosáhli lepší energetické účinnosti v Evropě. Ale ráda bych ještě doplnila čtyři otázky, které do zprávy nebyly zahrnuty a týká se to otázek eh, odstranění energetické chudoby, týká se to financování a dále vzdělávání. Měli bychom eh, usilovat o energetickou efektivitu a úspory. 20% cíl v roce 2020 je podle mého názoru reálný a ambiciozní. A je to absolutně důležité eh, dosáhnout těchto cílů pro evropskou o politiku energetické účinnosti. Jsou to závazné eh, cíle, eh, které eh, tím byly předmětem jednání, ale následovalo málo skutků a viděli jsme, že to byly nezávazné cíle skupina SAD na, má eh, svůj návrh. Parlament by měl být ambiciozním hlasem Evropy, eh, bychom eh, prezentovali do konce tohoto roku opravdu závazné cíle spolu s komisí. Ještě Několikrát jsem říkala, že se musíme zaměřovat na energetickou chudobu a to nebylo začleněno do zprávy. Energetická chudoba je podstatným problémem v Evropě, v neposlední řadě v nových členských státech. Představuje e, e, e, problém pro domácnosti, které velké procento svých příjmů vynakládá na energetiku. Někdy je to až 50 příjmu. Musíme studovat tento jev, abychom eh, zjistili nejlepší cesty boje s energetickou chudobou. Eh, z hlediska společnosti je dobré eh, <clears throat> předkládat iniciativy pro společnost a také vytváření nízkoenergetických domů. Dále bychom měli do toho zahrnout sociální eh, dimenze. Musíme se zaměřit na vzdělávání pracovníků, na, aby využívali moderní nové technologie za školetí, vzdělávání, to je důležitým eh, cílem energetických úspor. Eh, musíme tedy investovat do lidského potenciálu i do technologií. Závěrem bych eh, se ráda dotkla eh, otázky financí. Návrh zprávy uvádí eh, různé metody financování energeticky efektivních opatření ale je třeba si uvědomit, jak eh, přinášet podněty eh, k energeticky efektivnímu chování. Takovéto systémy by měly být uvedeny ve zprávě. Tady končím a těším se na další jednání se eh, s pravodajem a dalšími kolegy. Děkuji vám. Paní kolegyně van Brent. Děkuji pane předsedo. Také děkuji zpravodaji a ještě k tomu, co řekla paní Stínová zpravodajka. K tomu bych chtěla připojit dva body. Za prvé, energetická chudoba. To bych chtěla propojit s globálními cenami za energie. Samozřejmě to má co činění i s energetickou účinností. A je důležité, abychom uh, dosáhli našich cílů, které se týkají redukce CO2. Ale ceny energií v posledních letech opravdu velice narostly, v některých členských státech více než v jiných. A to je věc, která by nás opravdu měla znepokojit. Měl by se nám podařit ty jednotlivé oblasti mezi sebou propojit, ty jednotlivé problémy a je důležité, aby energetická účinnost a odpovídající opatření se týkaly celého obyvatelstva. A druhá věc, Jde o to inteligentní měření a o ta řešení v rámci informačních a komunikačních technologií, které přispějí k energetické účinnosti. To je důležité ještě zdůraznit. Pak ta otázka energetické chudoby. Zde je důležité, abychom se zaměřili na dobré využívání energií v domácnostech. Ovšem to inteligentní měření někdy vedlo k tomu, že se zvýšily eh, faktury za energie v domácnostech, takže i to by mělo být zapracováno do zprávy. A na závěr bych chtěla se zaměřit na finanční otázku. Na otázku financování na podporu opatření pro zvýšení energetické účinnosti. Týká se to kohezního fondu a strukturálních fondů. A zpráva se soustředuje na plán hospodářské obnovy. To je rovněž velmi důležité. Je důležité, abychom finanční prostředky, které máme k dispozici, vydali správným způsobem a aby to bylo transparentní. A chci říct, že právě pracujeme na nových inovativních opatření, v rámci kterých chceme podpořit obce a města a postarat se o to, aby opravdu došlo k zavedení nových opatření pro zvýšení energetické účinnosti. Ještě jednou chci poblahopřát panu zpravodaji a chci říct, že k tomu jistě připojíme určité body. Děkuji. A nyní má slovo paní kolegyně Stínová zpravodajka. Děkuji. Chci poděkovat panu Bensonovi za spolupráci. Skutečně pomohl stínovým k plnohodnotné diskusi. Velmi souhlasím s panem Bensem, že bychom měli mít silnou zprávu, zemena proto, že jsme se na tom dokázali shodnout, ale byla jsem zklamána současnou podobou zprávy, protože je to poměrně nesmělé ve svých požadavcích. Myslím, že bychom neměli zapomínat, že parlament má zde obrovskou úlohu a minule parlament skutečně ovlivnil akční plán pro energetickou účinnost. My jsme v parlamentu prosadili něco, co komise původně nechtěla, ale komise nakonec k tomu byla dovedena díky krokům parlamentu a věřím, že se nám to také tentokrát podaří. Což znamená, že načasování zprávy je klíčové a vzhledem k tomu, že máme rozporné signály ze strany komise, kdy to přijde na pořad dne, tak je velmi důležité, abychom se drželi našeho původního harmonogramu pro akční plán, abychom skutečně zajistili, že nepřijdeme o tu příležitost ovlivnit to, co chce komise do svého plánu vložit. Několik oblastí bych chtěla posílit ve zprávě. Jedna z věcí je možná trošku překonaná. Už eh, máme pod certifikáty energetické výkonnosti, ale myslím, že zpráva dost nezdůrazňuje, do jaké míry skutečně by měla být eh, komise aktivní, pokud jde o spotřebu výrobku z hlediska energetiky a podobně. Členské státy musí také být eh, vedeny komisí v tomto směru. Komise by měla navrhovat eh, zdokonalení národních energetických akčních plánů. Máme pocit, že je to správné, existuje šablona obnovitelných energetických akčních plánů, ale je třeba neustále tyto věci sledovat. Pokud jde o závazné cíle, existuje celá řada názorů na toto, ale tady by to také mělo být zmíněno. A komisař Ettinger sám naznačil, že je připraven zvážit závazné e, cíle v oblasti stavebnictví. Neměli bychom být méně ambiciozní a nesmělejší než samotný komisař. A musíme se také zabývat stávajícími stavbami, protože pokud eh, necháme energetickou účinnost staveb v současné podobě, tak neovlivníme oblast renovací. A některé země jako Německo mají vlastní plán. A komisař Ettinger opět je k tomu připraven, takže tady skutečně eh, bychom se vlamovali do otevřených dveří. Některé věci zde scházejí. My jsme dlouho tvrdili, že vš- veškerá doprava by měla být také pokryta energetickou účinností. A musíme se vrátit k financování, jak to změnili kolegové, abychom eh, získali více možností, aby členské státy nalezly zdroje financování a aby zvažovali více finančních nástrojů. Konečně je velmi důležité, aby tato zpráva byla silná, důrazná, protože my víme, co je třeba udělat a studie ukazují, že děláme pouze polovinu z toho, co bychom měli udělat, abychom dosáhli 20% eh, úspor do roku 2020. My potřebujeme, aby komise navrhla příslušné kroky. A skutečně bychom měli mít eh, silnou zprávu, která, která by umožnila splnit cíle v oblasti energetické účinnosti. Děkuji. A nyní bych poprosil pana Šimanského, dalšího stínového zpravodaje. Faktičně práce nad sprawozdaniem eh, vydaje se, že Děkuji. Práce na zprávě pravděpodobně zaručí, že tato zprávu budou moci podpořit různé politické síly na plénu. Naše podpora vyplývá mezi jiného z toho, že v celé řadě bodů Můžeme to podpořit jak z regulačního, tak z faktického hlediska. Souhlasíme s tím, že se musí jednat o krátko, dobou záležitost, protože pouze z krátkodobého hlediska můžeme ovlivnit eh, finanční kázeň. Chceme k tomu mm, přidat několik bodů, zejména systém certifikátů, to rozšířit. Zdá se, že dopasavadní zkušenosti ukazují, že to opravdu ovlivňuje nebo by mohlo ovlivnit zásadním způsobem úspory v členských zemích. Proto by bylo dobré v jednotlivých právních aktech navrhnout, aby se tyto certifikáty využívaly celoplošně. Jednu věc nepodpoříme. Cíle energetické účinnosti musí být jakýmsi ukazatelem, nesmí být závazné. Tento ukazatel by měl být flexibilní, měl by dát členským zemím k dispozici určité možnosti a měl by také zohlednit rozdíly mezi členskými státy. Jedná se o možnosti úspor v energetické oblasti. Závazné cíle, které máme v jiných právních aktech, dokazují, že sama závaznost nic nezaručuje. Je možné to zanedbat nebo nějak obejít. Zdá se, že takový určitý závazný cíl či cíl či méně závazný, který by byl doplněn dobrým monitorovacím systémem, že takováto věc by lépe splnila cíl zprávy. Děkuji a další kolegou je Vidal Quadras. Děkuji. Chci poděkovat panu Bensenovi za odvedenou práci a chtěl bych ho povzbudit do další práce protože podobně jako kolegyně Bobinská Kolarská má před sebou tvrdou práci, bude, bude muset vyhodnotit a schromáždit naši společnou politiku v oblasti energetiky a prožíváme velmi obtížné období. Obecně to prožíváme vážnou recesi. Tyto dvě zprávy úzce souvisejí a měly by být projednávány koherentně, protože vlastně jedna zahrnuje druhou. Souhlasím s oběma zpravodaji, když tvrdí, že je velmi důležité přiměřeným způsobem uplatňovat platnou evropskou legislativu. A tleskám odstavci 5 zprávy, ve zprávě pana Bensna, kde zdůrazňuje významnou úlohu komise při vytvoření systému monitorování a zahájení řízení o porušení předpisu. Tedy je třeba vyhodnotit stávající legislativu, než se pustíme do nových dobrodružství. Musíme využít přejitosti této zprávy, abychom plně vyhodnotili a konsolidovali naše aky v oblasti energetiky. Je to skutečně nezbytná fáze, než navrhneme nové iniciativy. Také podporuji, co je řečeno v odstavci 4, kde říká, že komise bude muset kriticky vyhodnotit národní akční plány energetické účinnosti a jejich uplatňování. A takto komise bude analyzovat dosažený pokrok na základě již přijatých opatření a bude moci lépe definovat naše cíle směřující k roku 2020. Jsme si všichni vědomi skutečnosti, že nedodržovat eh, cíle Lisabonské strategie vážně ohrožuje důvěryhodnost Unie a schopnost eh, si stanovovat určité plány, které by mohly být dosaženy a jsou realistické. Já jsem přesvědčen, že musíme zamezit tomu, aby stanovení závazných cílů by se stalo trvalým zdrojem frustrace. Pokud prokážeme, že tyto cíle budeme přiměřeně naplňovat, pokud budeme respektovat úlohu komise jako strážkyně smluv, tak získáme zpět důvěru. Je třeba získat zpět tuto důvěru skrze konkrétní, rozumné a konzistentní kroky. Musíme zamezit zde každé utopy. Mám potíže s některými aspekty zprávy. A tady navrhnu pozňovací návrhy a chcete-li zhrnu, o co jde. Vzhledem k tomu, co jsem řekl, tak podle mého soudu není rozumné dnes stanovovat eh, nové závazné cíle v naší strategii energetické účinnosti. Útěk dopředu, kolegové, nikdy nedává dobré výsledky. Také zcela obhajuji zásadu, že členský stát by měl samostatně nasazovat eh, energii, která mu umožní ušetřit a snížit emise CO2. A proto nemohu přijmout odstavec 9 v současné podobě, kde se zdůrazňuje význam CHP pro vytápění. Tady pan Benson hovoří o jednotlivých eh, potřebách v tomto směru CHP se liší na severu a na jihu Evropy. A neměli bychom diskriminovat eh, určité druhy kogenerace oproti jiným. Pane předsedo, chci připomenout zprávu z vlastní iniciativy, kde jsem byl zpravodajem v roce 2006, která se týkala energetické účinnosti a nazývala se Méně znamená více. Je třeba zvýšit energetickou účinnost, to je pozitivní, ale kromě toho také existuje snížení spotřeby a to je nebezpečné, protože v období recese není možné ohrozit náš ekonomický růst. A z tohoto důvodu bychom měli být velmi obezřetní, když hovoříme o těchto konceptech. A z tohoto důvodu navrhnu pozměňovací náry v tomto smyslu. Toť vše, pane předsedo. A věřím, že po této plodné debatě dospěme k návrhu, který bude vyvážený a přijatelný maximem poslanců. Děkuji a nyní má slovo pan Kalas. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Bensenovi za jeho skvělou práci. A také si dovolím předložit několik poznámek úspory energie skrze zlepšení energetické účinnosti. Je velmi důležitou záležitostí, která by mohla vyvolat nový energetický ekonomický model. Současné technologie a nastupující technologie, nanotechnologie a fototechnologie mohou sehrát významnou úlohu. Informační a komunikační technologie by také měly využívány přiměřeným inteligentním způsobem, abychom podporovali uvědomělejší energetickou spotřebu v domácnostech, v dopravě, při výrobě energií, v průmyslu a nesmíme zapomínat na nutnost se pokoušet o snížení spotřeby energie, zejména v oblasti informatiky, v oblasti komunikace, jak to bylo požadováno skrze naše zprávy. Chci také upozornit na to, čemu říkáme inteligentní měření spotřeby. Zde existuje značný potenciál snížit eh, spotřebu. Ve třech zemích, mimo jiné v Itálii a v dalších, to představuje vlastně 100% eh, příslušných eh, měřících přístrojů a jiné státy akumulovaly spoždění, pokud jde o využívání těchto inteligentních forem měření. Měli bychom také vlastně definovat eh, na evropské úrovni, jak vypadá takové inteligentní měření, inteligentní měřič. A nedávno jsme zjistili, že inteligentní měřiče vyvolávají změny v chování spotřebitelů. Pokud jsou tito informováni, když například spotřebitel se může připojit přes internet a získat informace podrobné o vlastní spotřebě energie. Takže musíme řádně informovat spotřebitele a ne pouze zajišťovat eh, poskytování těchto služeb. Pokud je o harmonogram, nesmíme zapomenout, že u zprávy paní Del Castillo u digitální agendy jsme naznačili, že cílem je mít 50 domácností, které by byly vybaveny inteligentními měřícími přístroji v rozpětí několika let. A to samozřejmě nestačí. Musíme mít eh, inteligentní přístroje, které budou kompatibilní s inteligentními měřiči, abychom mohli eh, reagovat na potřeby sítě. Také mám radost z toho, že ve zprávě je uvedeno rovněž, že je nezbytné, aby budovy evropských institucích byly do roku 2020 byly vzorem ekologických staveb. No. Děkuji, já předám kolo paní kol- slovo panu Kolbu. Hybner, paní kolegyně Hybner. Promiňte, díval jsem se za vás. Děkuji panu zpravodaji a děkuji také pro čet, začetné komentáře, které jsme si k tomu mohli vyslechnout. Drahé kolegyně, drazí kolegové, hovoříme dnes o velmi důležitém tématu, které je zásadní nejenom s ohledem na klimatickou politiku, ale také s ohledem na naše ekonomické problémy, kterým čelíme v mnoha zemích EU. Racionalizace spotřeby energie by měla být jednou z našich priorit, stejně tak jako snížení emisí skleníkových plynů. Ale na rozdíl od emisí skleníkových plynů a na rozdíl od investic do obnovitelných energetických zdrojů zůstává oblast úspor jaksi stranou. A Evropská unie ji ještě dobře nedefinovala. Proto je tato zpráva natolik důležitá. A proto je významné, abychom se tomuto tématu věnovali a nalezli odpovídající řešení. Když hovoříme o úsporách ve spotřebě energie, tak si musíme uvědomit, že jsou nezbytné, pokud chceme dosáhnout našich klimatických cílů. Trh sám osobně není schopen a vlastně vůbec nechce snížit spotřebu energie. A proto zde musí zasáhnout stát. Potřebujeme předpisy na úrovni Evropské unie, potřebujeme předpisy na úrovni členských států a také předpisy přímo na lokální úrovni. Potřebujeme úspory energie. Potřebujeme jakýmsi způsobem donutit spotřebitele, aby šetřili energii. Samozřejmě se to týká i podniků. Evropská unie v tomto, na tomto poli poněkud zaostává, například ve srovnání se spojenými státy. Takže je opravdu nejvyšší čas, abychom zvážili nejrůznější možnosti úspor energií. Kolego zde zmiňoval inteligentní měřicí přístroje, ale Ehm, mohli bychom například využívat i úsporné žárovky v pouličním osvětlení. Protože dobře víme, že právě v oblasti veřejného osvětlení se nechováme často příliš spořivě. Důležité rovněž je, abychom poskytli spotřebitelům dostatečné množství informací. Tak, aby přesně věděli, kolik spotřebovává určitý typ přístroje. Důležité je také vzdělávání, například školení pracovníků v energetickém sektoru. Máme zde úpravy, které se týkají budov, takže regulace zde existuje, ale bohužel to v praxi není realizováno tak, jak bychom si přáli. Celá řada budov nesplňuje požadavky, které jsou upraveny našimi právními předpisy. Je tedy důležité, abychom vytvořili mechanismus, který nebude mít za cílem trestat, ale jehož cílem bude vytvořit spolupráci jednotlivých stran. Existují již firmy, které jsou velice pokrokové v oblasti úspory energií a proto musíme podpořit právě takové firmy, které chtějí investovat do nových technologií s cílem ušetřit energii. Takže je důležitá investiční politika, která se týká účinnosti energie. Protože tato politika bude mít nejenom pozitivní dopad na životní prostředí, ale vytvoří také nová pracovní místa. A o to nám všem přeci jde. Tímto způsobem zlepšíme celou energetickou bilanci našeho společenství. Evropská unie se celou dobu snaží hm, prezentovat sama sebe jakožto jistý pionýr v oblasti energetické účinnosti, v oblasti snižování emisí škodlivých plynů. Pokud chceme našich cílů opravdu dosáhnout, musíme přistoupit ke konkrétním opatřením v oblasti úspor spotřeby energií. Proto nesmí jít o krátkodobou politiku. Naše politika musí fungovat jakožto politika jednotlivých na sobě navazujících kroků, jinak našich cílů nedosáhneme. Protože úspory energií budou mít nejenom pozitivní dopad v EU, ale budou také pozitivním signálem pro celé mezinárodní společenství. Děkuji. Děkuji a nyní kolega Girek. Proszę Państwa, e, energii Já to Dámy a pánové, energie se nespotřebovává. Já mám dojem, že zde hovoříme neustále jenom z pozice spotřeby, ale to není uh, tržní produkt. Energie se také nijak nezničí, prostě se přeměňuje do jiné formy. My musíme proto hovořit o využívání energií, o takovém využívání energií, aby to nebylo příliš náročné. A mám dojem, že když hovoříme o účinném využívání, že eh, nebereme dostatečně na vědomí ty fyzikální aspekty, tedy to, co se odehrává ještě před děním na trhu. My se na to díváme ve smyslu tržním, jako snížení spotřeby energie. Ale nyní je důležité, zcela jasné, abychom eh, hovořili o <clears throat> třeba možnostech vypnutí, ale to je jednoduché. Možnosti zvyšování efektivity jsou na té druhé straně, kde můžeme také rozlišovat mezi různými druhy. O, hovoříme o e, <clears throat> rů, eh, rů, různých okruzích v oblasti elektrické energie, kdo se v tom vyzná, ví, o čem hovořím, anebo také o rekuperaci a potom, jaké jsou rezervy. Máme 40 až 80 opravdu a dále se musíme snažit snižovat ten odpor. E, tady máme odpor 8 až 12 v elektrických sítích, takže e, e, i na tuto oblast se musíme zaměřit. Co se týče tohoto elektrického odporu. My tu máme opravdu velmi mnoho výměníků v elektrárnách, v uhelných elektrárnách a ty výměníky mají mnohem velký dopad na tu účinnost. Te, potom tepelný odpor, využívání izolačních materiálů, o tom jsme také hovořili. A dále eh, musíme snížit třecí odpor. Máme tady opravdu celou řadu eh, mechanických řešení, tady máme opravdu velký manevrovací prostor a dále eh, ztráty elektromagnetického pole při, při měně energie. Máme tedy mnoho možností při výrobě, tak abychom při výrobě ztráceli pouze 12 Tady musíme také hledat uh, úspory. A dále uh, příliš uh, dlouhý přenosový řetězec, systém. Z plynu vyrábíme elektřinu, ten tu spotřebovávají eh, spotřebitele, aby z ní vyráběli teplo. Tento přenosový řetězec je příliš dlouhý a eh, tato přeměna eh, způsobuje značné ztráty když hovoříme tedy o účinnosti e, využívání. Takže prosím, ne spotřeba, ale využívání energie, protože energie se nestrácí, maximálně se převádí na jinou energii a tím se zvyšuje entropie. No, říkáme dobře, e, její zvyšování, ale jiná záležitost. Kolega Žado, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za práci zpravodaje kolegovi Bensenovi, zejména postup při budování zprávy, ke které se plně připojujeme. Svým způsobem si myslím, že máme velké štěstí, že dnes v kontextu sociální ekonomické krize, kterou Evropa prochází, potenciál tvorby pracovních míst a vytváření sítě malých a středních podniků je našimi občany velmi málo znám, zejména potenciál, který existuje při snižování energetické faktury. A spolupčané nám neodpustí, až bude barel ropy stát 150 dolarů, nám neodpustí, že jsme nejednali a nevyužili plně potenciál snížení spotřeby energie, protože se stanou prvními obětmi příští energetické krize což znamená, že musíme do konce roku za každou cenu, a tady navazuji na komentáře k harmonogramu, musíme do konce roku připravit energetický akční plán v oblasti energetické účinnosti. Nejen na základě projevů, ale skutečných konkrétních kroků, revize směrnic, kvantitativní a kvalitativní cíle, které by byly v tom akčním plánu upřesněny. My samozřejmě podporujeme myšlenku závažný, závazných cílů, o tom jsme včera hovořili. Hovořili jsme o plynovodech, ať je to Nabucco, ať je to Nord Stream nebo South Stream. 20 energetické účinnosti v Evropě představuje 15krát kapacitu Nabuka. To je ekvivalent 15 plynovodů Nabuko. Skutečně to musíme mít na paměti. 15 plynovů Nabuko, to je 15 velkých eh, otvíracích obřadů, ale přijde to mnohem levněji a tady máme skutečně širokou dálnici pro energetickou účinnost. V obsahu zprávy podporujeme většinu záměrů, které jsou navrhovány zpravodajem. Domnívám se, že pokud je o renovaci stávajících budov, tak to je priorita pro zpravodaje. Musíme jít mnohem dále. U iniciativy, pokud je o stavby, pokud je o tempo renovace, kvalit, pokud je o kvalitu renovace budov, musíme být ambicioznější, protože existuje velký potenciál v oblasti úspor energie, v oblasti rozvoje stavebnictví, které trpí v současnosti, také co se týče úspor pro domácnosti. Financování je samozřejmě klíčovým tématem a i zde zpravodaj na tom velmi záleží a jde to správným směrem. Domníváme se a předložíme příslušný pozměňovací návrh. Domníváme se, že je možné požádat členské státy, aby měly povinnost v každé zemi vytvořit fond energetické účinnosti, kde by veřejné prostředky spolupracovaly se soukromými. V následujících týdnech povedeme jednání okolo směrnice o zdanění energie. Budeme hovořit o zdanění finančních transakcí a samozřejmě se jedná o dražbách CO2 ve směrnici ETS. Tady jsou prostředky pro zajištění financování energetické účinnosti. A existuje velká spotřeba fosilních energií, existuje vlastně dumping spotřeby a pokud eh, existují miliardové dotace a daňové výjimky pro spotřebu fosilní energie, tak tady je potřeba, abychom byli konzistentní. Pokud je o energetickou nejistotu, pokud máme náročné cíle v oblasti úspor energie, ty nejzranitelnější populace v Evropě budou jako první mít užitek v oblasti kupní síly, ale také potřebujeme konkrétní specifické nástroje. A i zde, protože se tak zatím málo děje v českých státech, i tady máme evropskou odpovědnost eh, se zmocnit tohoto tématu eh, eh, energetické chudoby. Děkuji. Nyní prosím paní Carvalho. Uh, Děkuji. Chci nejdříve poděkovat panu Bencenovi za velmi dobrou zprávu, za snahu o hledání rovnováhy mezi finančními restrikcemi a boji s energetickými změnami. Na tomto pozadí musíme nalézt cesty, jak motivovat k energetické účinnosti a jedna možnost, kterou bych chtěla navrhnout jako pozměňovací návrh, o tom jsem již mluvila se zpravodajem, je zavést myšlenku kondicionality do evropských finančních projektů. Projekt bude financován pouze pokud dosáhne určitých norem v oblasti energetické účinnosti. Není, je k ničemu mít eh, vlastně obnovitelné zdroje energie v budově, pokud ta budova celá není energeticky účinná dostatečně. Takže to je třeba pro prosazení energetické účinnosti do budoucnosti. Druhá věc je velmi důležité, aby místní a městská zpráva byla zapojena do evropské sítě agentur, které vznikly a jsou podporovány Evropskou unii. Ta úloha je velmi důležitá. Města a místní zpráva a jejich energetické agentury by měly být uvedeny ve zprávě. Poslední věc, neměli bychom zapomínat na úlohu průmyslu, zejména v oblasti výzkumu a v oblasti vývoje technologií energeticky intenzivní odvětví průmyslu by měly prosazovat větší míru výzkumu, pokud je o energetiku, je třeba v některých sektorech, aby skutečně byly zaváděny nové technologie, aby byly tyto obory do budoucna konkurenceschopnější, pokud je o restrikce z hlediska energie a životního prostředí. Myslím, že bychom měli zmínit význam výzkumu, o úsporách energie v zejména energeticky intenzivních oborech průmyslu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Tykau. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poblahopřát panu zpravodaji za jeho zprávu. Předložíme k ní některé pozměňovací návrhy. Nejdříve bych chtěla podstrhnout, že podle mého mínění je energetická účinnost jednou z nejhlavnějších priorit Evropské unie a měla by jí zůstat i v budoucích letech. Doufám, že energetická účinnost se objeví jak v rámci agendy Rady, tak v rámci agendy Komise. A nyní k energetické chudobě. Tak, jak již to zmíněni mí někteří předřečníci, chci říci, že počet osob, které trpí energetickou chudobou, ať už je to ekonomické krize a nezaměstnanosti, že, počet, že těchto osob je čím dál tím více a proto existuje v Evropě je stále větší počet rodin, které trpí energetickou chudobou. Proto by zpráva měla obsahovat konk- konkrétní předpisy, které se budou týkat této oblasti. Jak jsem to již chtěla ve zprávě o energetické účinnosti budov, myslím si, že ten přeskum v polovině období přeskum nařízení o Evropském regionálním fondu bychom měli využít proto, aby projekty v oblasti energetické účinnosti budov získaly větší význam. Větší význam v rámci tohoto fondu. My jsme tedy si požádali o nárůst až do 4 a já si myslím, že bychom měli využít tohoto přeskumu v polovině období, ale současně bychom měli již zohlednit příští finanční výhled, tak aby v rámci toho, toho finančního výhledu měla energetická účinnost větší prostor. Pak jsme hovořili o možnost těch úspor v oblasti dopravy. To je důležitá věc. Z mé strany bych vyslovila toto doporučení. Bylo by dobré se více zaměřit na investice v oblasti výzkumu. Tak, aby se nám opravdu podařilo zvýšit energetickou účinnost dopravy. Máme celou řadu projektů, například Galileo a tak dále, které vycházejí z z vyučívání informačních a komunikačních technologií a snaží se zefektivnit oblast dopravy. Chci ještě zmínit nutnost elektromobilů či jízdních kol poháněných elektřinou. Zde si myslím, že by bylo důležité využívat tyto přístroje v rámci inteligentních sítí a ještě obnovitelné zdroje. Já doufám, že mě poslouchá pan zpravodaj. Využívání obnovitelných zdrojů je něco, co má obrovský potenciál. Momentálně čelíme jednomu problému. Vzniká například tím, že ve Španělsku se každoročně investovalo 5 miliard euro do obnovitelných zdrojů. A nyní dochází ve Španělsku k zavírání určitých větrných parků, protože španělská síť není schopná zvládnout nápor elektrické energie, které, která přichází z tohoto zdroje. Pokud by se nám podařilo mít odpovídající infrastruktury na decentrální úrovni, tak by bylo možné zaintegrovat veškeré zdroje do odpovídající sítě. A na závěr bych chtěla říci, že v oblasti energetické účinnosti budov eh, nebylo doposud učiněno vše. My očekáváme další zprávu od Evropské komise, ale myslím si, že je důležité si uvědomit, že potřebujeme nutné financování. Děkuji. Kolega Hekmane, děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že je samozřejmé, že energetická účinnost je velice důležitá pro eh, hospodářskou energetickou konkurenceschopnost, zabezpečení a rozvoj nových energetických zdrojů, eh, protože je snazší eh, lépe využívat energie, než čerpat nové zdroje. Já se domnívám, že to bychom měli zdůraznit ve zprávě. Chtěl bych zpravodaji poděkovat, protože to je ten hlavní důraz zprávy. Jestliže tedy činíme veřejná opatření, musíme zvážit, že pro jednotlivé jednotlivce, eh, domácnosti, podniky. Jsou dobré důvody k efektivitě, k účinnosti. A co ještě potřebujeme, je zdůraznit ty oblasti, které se týkají eh, <clears throat> takových věcí, které jednotlivci, ať domácnosti nebo podniky ovlivnit nemohou. Týká se to tedy veřejných struktur nejrůznějších typů. Například eh, zde již eh, zazněly teplárenské systémy, eh, nebo infrastruktura dopravy. Na to se musíme zaměřit. Hovořili jsme o závazných opatřeních a závazných cílech. Myslím, že bude mnohem snazší využít závazných eh, cílů eh, když hovoříme o tom, jak rozvíjet teplárenské systémy, systémy vytápění nebo dopravní systémy. a rád bych eh, tento přístup zdůraznil ve svém pozměňovacím návrhu. Musíme se tedy zaměřit na ty oblasti, kde jednotlivci nic nezmůžou pro budoucí využívání energii. Děkuji. Kolega Březina. Já bych také rád poděkoval panu zpravodaji eh, s tím, že považuji všechny jeho návrhy za velmi pozitivní, tedy s jednou výjimkou, a to jsou právě ony závazné cíle, protože si myslím, že na jejich stanovení je dnes ještě brzy. Ale čím lépe využijeme energii, eh, tím bude lépe. Čím budou naše distribuční systémy efektivnější, tím to bude lepší. Tím, eh, eh, čím bude zajištěna lépe energetická bezpečnost, tím z toho plynou pozitiva pro Evropu, pozitiva pro celou, pro celou společnost. Ale eh, je tady možná něco, kdy žijeme v takovém, řekněme, grandiozním omylu. Eh, my můžeme dosáhnout využitím efektivnosti úspor v jednotlivých případech, ale celospolečensky, tak jako mluvil eh, pan kolega Gierek o fyzikálních zákonech, a mám takový pocit, že kdybych eh, zde mohli diskutovat na toto téma pouze ti, kteří dokáží popsat Karnotův cyklus, že by nás citelně ubilo, tak existují i zákony ekonomické. A eh, mezi těmito je jeden, který se jmenuje Jeffsonův paradox. Ještě nikdy nedošlo zvýšením efektivnosti k snížení celkové spotřeby. Eh, co tím míním? Jestliže například zakážeme neefektivní stovatové žárovky, tak jak se stalo, a nahradíme je efektivnějšími svítidly, nedojde k, celkové, k celkovému poklesu spotřeby, eh, který činí ten rozdíl. Ten pokles, bude-li nějaký, bude daleko menší, prostě proto, že se bude víc svítit. Zní to směšně, ale v ekonomice to prosím takto funguje. Jsem pro všechny Eh, návrhy pana zpravodaje eh, s výjimkou o něch závazných cílů. Jsem pro podporu efektivnosti, ale nenalhávejme si, že tímto způsobem dosáhneme v celkové ekonomice nějakých energetických úspor. Děkuji za pozornost. Paní Gutierrez Cortines. Muchas gracias. A mí dos temas que me... Děkuji. Některá témata mě znepokojují a já bych chtěla poděkovat zpravodaji za velkou snahu o realismus. Řadu věcí je třeba zmínit, když hovoříme o energetické účinnosti. Je tu celá řada rozporů v současné politice. Tady není možné každé ráno hovořit o ekonomické krizi a tvrdit, že jsme nic neudělali v oblasti energetické efektivnosti. Ve Španělsku máme téměř 5 milionů nezaměstnaných. A myslím, že snad jenom 1% z nich si chce koupit nové auto. Nikdo nebude chtít koupit eh, nové bydlení. A ceny elektřiny představují zvýšení o 60 U nás se podařilo omezit výrobu z jádra a obnovitelné zdroje jsou nesmírně nákladné a je těžké to udržet. Takže jsou tu rozpory. Trvale hovoříme o rovnosti. Ale tady skutečně je sklon to všechno hodit eh, na chudé. Hovoříme o obnovitelných zdrojích energie. To by umožnilo městům a novým čtvrtím, aby byly nezávislé. Ale vedle toho existují velké společnosti, které hájí velké přepravní sítě v Kartachéně na jihu Španělska. Zásobujeme energií Barcelonu na severu. Takže jeden den je to bílé, druhý den černé. Máme strašnou radost a máme pocit, že jsme nejchytřejší na světě. A tento postoj mě znepokojuje, protože dnes dopoledne jsme hovořili o hodnocení dopadu, o ekonomickém dopadu. A kdybychom byli odpovědní, tak bychom měli na jedné straně naše rozhodnutí a potom bychom se podívali, kolik to bude stát, to naše rozhodnutí a kdo to udělá. A jsme aristokraté Evropské unie. Nedbáme rozhodnutí výbor regionu, protože to všechno potom budou aplikovat starostové. A podle mého soudu jsme plni rozporu. Plně podporuju zpravodaje, když hovoří o závazných aspektech, o závazných cílech, tak si myslím, že pro těch 5 milionů nezaměstnaných bude třeba něco udělat, protože aby byli energeticky efektivní, tak by si měli koupit nový dům nebo nový byt. Když hovoříme o ekologickém štítkování, je to tak novátorské, že pokud bychom měli mít energetický štítek na všem, tak bychom vlastně inovace úplně zmrazili. Inovace jdou rychleji než administrativa, která nalepuje štítky. Administrativa nemá možnost všechno jednou za dva roky přeštítkovat. A výzkum ukazuje, že aplikovaný výzkum v oblasti automobilů jde mnohem rychleji než eh, státní zpráva. Takže nesmíme inovaci podvazovat, omezovat. Další téma je pro mě velmi důležité. Jde například o vše, co se týká památkových objektů. Mají zvláštní okna, a tam nevím, jak postupovat u energetické účinnosti. V příslušné směrnici to bylo řešeno, pokud je o hodnocení budov. Já navrhuji našemu výboru, abychom spustili pilotní projekt a zjistili, jaká je energetická účinnost u památkově chráněných budov. Rakousko se tím zabývalo a aby bylo možné klidně spát, myslím, že bychom se měli snažit ukončit tuto nekonzistentnost. Je mi líto, že musím takhle promluvit, ale já jsem chtěl říct, co mám na srdci a zdá se mi to důležité. Milá paní kolegyně, my se všichni budeme snažit o to, abyste mohla klidně spát. A nyní se přihlásilo slovo ještě paní Hercog. Eh, thanks, eh, thanks, eh, chairman. I'd like to Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poblahopřát panu zpravodaji Nehlásila bych se o slovo, kdyby někteří předřečníci neřekli něco, neopomněli něco, co podle mého tady chybí, a to je ten lidský rozměr Eh, jistě eh, lidé mohou si o něco zažádat, když je vědí, jak eh, postupovat. Já se domnívám, že je to určitá energetická negramotnost. My tu hovoříme o domech třeba na venkově a já bych chtěla eh, eh, vědět, kdo eh, ví, jak dát věci do pořádku. A my potřebujeme mít opravdu ty dovednosti, znalosti, jak na straně výroby, tak i na straně spotřebitelů. Proto se domnívám, že takovýto odstavec by měl být doplněn. Já ho uvedu v jednom či dvou pozměňovacích návrzích. Musíme se obracet na elektrikáře, na eh, stavaře, eh, musíme eh, zvolit i ten eh, druhý přístup, nejenom eh, z hora dolů, tak i z dola nahoru. A potřebujeme podporovat ty nutné eh, znalosti, protože jinak se nedostaneme k těm cílům, o které usilujeme. Velice vám děkuji tak eh, eh, vystoupili všichni kolegové, kteří požádali o slovo. Ještě dám slovo zástupcům komise. Paní Kosty Máty je zodpovědná za tuto oblast a potom dám ještě slovo zpravodaji, abychom mohli přejít k dalšímu bodu našeho programu. Máte slovo na krátkou reakci, prosím. Thank you very much, uh, eh, Mr. Chair. Uh, Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Pensne a děkuji všem eh, poslancům eh, za váš výbor, kteří vystoupili z hlediska komise. Je to opravdu nesmírně zajímavá diskuze a měli jsme příležitost si vyslechnout celou řadu názorů. A velice povzbudivá otázka byla ta, že každý zdůrazňoval eh, důležitost energetické účinnosti a důležitost tohoto nového plánu, který komise záhy vydá k otázkám energetické účinnosti. Je to velice dobré východisko. Zazněly tu různé body, které jsou již obsaženy ve zprávě pana Bencena a já vás mohu jenom ujistit, že komise eh, podrobně studuje všechny tyto iniciativy, které jsou zde obsaženy jako první krok, jak víte, na podporu této politické linie Evropské eh, rámce Evropského energetického energetické účinnosti je energetická strategie do roku 2020. Pokud vím, tak evropské energetické politiky by měly začít analýzou eh, poptávky a spotřeby energií. To je tedy takový začátek, eh, abychom eh, později předložili dokumenty obsahující tuto politiku. Eh, nechtěla bych zacházet do detailů eh, k, v jednotlivých otázkách, které zde zazněly. Chápu to tak, že jsou ještě předmětem diskuze ve vašem výboru. Ještě eh, není tato zpráva uzavřena, ale jeden prvek je velice důležitý, o kterém bychom také měli hovořit. A to je vážné úsilí naší komise a několik hlasů zde volalo po posuzování současného politického rámce. Víte, že máme rozsáhlou zprávu z roku 2006 a na tomto základě vypracováváme současné eh, portfolio energetické politiky, ale také máme v úmyslu ukončit ulehčit posuzování tohoto eh, rámce z roku 2006. To bude přirozené východisko pro další iniciativy. A zahraduje to také skutečnost, že naše komise opravdu vás chce ujistit, že stávající politické iniciativy a i stávající legislativa budou pokračovat pokračovat a, a budou eh, implementovány všemi členskými státy. Eh, tyto eh, zdůraznuje samozřejmě také význam národních plánů energetické účinnosti. Pane předsedo, pokud souhlasíte, to by bylo vše z mé strany. My opravdu s radostí budeme přis, přispívat do této diskuze a těšíme se na konečnou zprávu vašeho výboru. Malá, malý poukaz. Určitě taková upomínka, poznámka. Já mám pocit, že jsem to zcela správně nepochopil. Základem pro další vyjednávání jsou podklady z roku 2006? A nebo to bude dále aktualizováno? Nemusíte na to nyní odpovídat, já vycházím z toho, že to bude aktualizováno, protože přeci nemůžeme nyní hodnotit to, co se děje na základě dokumentu z roku 2006. Ale nyní dávám slovo panu kolegovi Bensenovi a on může zodpovědět veškeré otázky. Ne, to by bylo unfair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem Stínovým a ostatním poslancům za komentáře. Naše diskuse o energetické politice, o dopravě, o vzdělávání a také o cílech při obnově současných budov. Považuji to za velmi zajímavé a používáme velký objem energie ve stávajících budovách a směrnice v budovách není dostatečná, ta se týká nových staveb, ale proto musíme něco udělat i v této věci. Všechny tyto iniciativy budou podniknuty ve světle ekonomických problémů. A jak jsem uvedl, když jsme zahájili tuto diskusi, je tu celá řada zúčastněných stran a není se těším na pozměňovací návrhy a na nadcházející jednání. Nakonec si musíme připomenout, že v oblasti energetické účinnosti je prostor pro řadu inovací pro naše evropské podniky. Je tu také celá řada pracovních míst pro naše malé a střední podniky je třeba dát větší hodnotu našim evropským výrobkům a vytvářet více pracovních míst. A myslím, že tady skutečně máme možnost, protože čím efektivněji ušetříme prostředky, tak právě proto je prostředek v energetické účinnosti. Ale pokud je o financování, dát větší možnosti financování pro vyřešení této otázky. Proto skutečně, jak už jsem řekl, těším se na komentáře, na příslušné příspěvky zúčastněných stran, abychom měli důraznou, silnou zprávu, abychom mohli říci komisi, jaké je stanovisko Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a chci připomenout, že 5. října je lhuta pro pozměňovací návrhy. A tím bych přečel k dalšímu bodu na pořadu jednání, je to bod 15. Průmyslová politika ve věku globalizace. Pan zpravodajem je kolega Bernd Lange, takže mu předávám slovo a potom zahájíme další kolo debaty. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a milí kolegové, Již název jasně ukazuje, tedy průmyslová politika ve věku globalizace. Že to je zajímavé téma. Když se podíváme, jakým způsobem nyní eh, jednají konkurenti, tak je jasné, že je velice důležité, že se musíme věnovat naší průmyslové politice. Chci pouze připomenout, že USA schválili inovační program ve výši miliard že dokonce i Čína se věnuje posílení inovační činnosti v oblasti eh, vysoce vyspělých technologií. Víme rovněž také, že Čína má velice expanzivní surovinovou politiku. A rovněž víme, že i Japonsko se velice věnuje posilování průmyslové politiky. A pokud si toto uvědomíme, tak eh, zjišťujeme, že si nemůžeme i nadále dovolit to, k čemu docházelo v posledních letech, totiž, že jsme nerealizovali naši průmyslovou politiku, prostě neexistovala. A proto si myslím, že potřebujeme velice rychle přistoupit k posílení průmyslové základny. No a navíc samozřejmě zde čelíme výzvám globální klimatické krize. Musíme na ně reagovat. A proto samozřejmě musí mít odpovídající ekologická řešení. Takže toto vše dohromady je zásadní výzvou pro novou průmyslovou politiku v Evropě. V posledních týdnech jsem hovořil velice intenzivně s mnoha kolegy. Měli jsme také velice zajímavý seminář naší frakce a tím způsobem jsme získali celou řadu podnětů, které jsem zapracoval do návrhu zprávy. Milí kolegové, zcela jasné je toto. Pokud chceme mít šanci pro rozumnou průmyslovou politiku v Evropě, tak musíme mít politiku integrovanou. Jednak z toho, že zde máme integraci v rámci komise. Někdy mám dojem, že v komisi ty jednotlivé politiky se odvíjí velice odděleně. A pokud to myslíme vážně s posílením evropské průmyslové základny, tak musíme integrovat i v rámci komise a udělat to naší výkozí základnou pro naši politiku. Proto tam mám ten návrh pro pracovní skupinu pro integraci v komise, abychom opravdu mohli naši politiku provádět dobrým způsobem. Druhá věc je toto, je zlepš, třeba zlepšit koordinaci mezi komisí a členskými státy. Právě v krizi se ukázalo, že často uh, je politika na úrovni členských států eh, jednoho členského státu naprosto jiná než v druhém členském státu. A proto bychom měli využít článku 173, tak abychom posílili konzistenci průmyslové politiky mezi jednotlivými členskými zeměmi a taky navzájem a taky mezi členskými zeměmi a úrovni EU. Pokud se nám toto nepodaří, tak si myslím, že prostě nedosáhneme úspěchu. A když se konkrétně podíváme na to, co je třeba učinit, tak eh, mi z toho vychází následující věc. Já bych navrhl, abychom se sjednotili na horizontálním přístupu a na ten se zaměřili. K tomu bychom měli ještě navíc zohlednit regionální a odvětvové aspekty je samozřejmě jasné, že nemůžeme přistoupit k intervencionistické politice. Nemůžeme říct si podnikům, že to umíme lépe než oni, ale na druhou stranu jsme udělali i tu zkušenost, že prostě trh vše nevyřeší. Proto potřebujeme inteligentní horizontální politiku. A v mém návrhu zprávy jsem se snažil to rozdělit do tří hlavních bloků. První centrální blok to je inovační politika. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že musíme mnohem silněji investovat jednak do materiálního vybavení a také se více zaměřit na transfer technologií přímo do podniku. Tímto způsobem se nám podpoří, podaří podpořit inovace. A další věc, potřebujeme propojení například mezi přístupem digitální Evropy a tradičním průmyslově politickým přístupem. I tímto způsobem se nám podaří podpořit inovace. Znamená to rovněž, že musíme dát k dispozici finanční prostředky, tak abychom mohli líp, lépe podpořit i rizikové inovace. E, to, co máme v Evropské investiční bance, je dobrá věc, ale je to třeba ještě posílit. Ten druhý velký blok, to jsou zdroje pro průmyslové, eh, průmyslovou činnost. Jednak to jsou ty materiální, hmotné zdroje. Zde máme problém v oblasti surovin. Za prvé, jistě půjde o to, aby se nám podařilo mít eh, rozumnou mezinárodní dohodu, která by zajistila bezpečnost dodávek surovin. A za druhé je důležité si uvědomit, jaké surovinové zdroje máme přesně v Evropské unii, abychom přesně věděli, kde co máme. A myslím si, že musíme suroviny, které máme k dispozici, ještě lépe recyklovat, než tomu bylo posud. Potřebujeme opravdu eh, hospodářství, které bude více zaměřeno na životní cyklus a musíme zabránit tomu, abychom cené suroviny vyváželi. Děje se to buď legálně, či nelegálně. A pak zde mám otázku, kdo vlastně obchoduje se surovinovi. I tomu bychom se měli intenzivně věnovat. Protože zde se nám vytvářejí oligopolní struktury, čím dál tím více, například v oblasti železné rudy. V této oblasti existuje celosvětově existuje celosvětově pouze tři firmy, které vlastně drží 75 celkového trhu. A tímto způsobem samozřejmě mohou vyvíjet velice silný nátlak na průmyslový rozvoj. Takže suroviny. Zajistit si dodávky surovin. Ale další věc, zacházet efektivním způsobem se surovinami. To jsou vlastně ty ústřední výzvy. Tímto způsobem budeme moci jednat efektivně a také ekologicky odpovědně. Máme zde instrumentář v oblasti různých právních předpisů a myslím si, že na tomto poli můžeme učinit víc, než, než jak se tomu dělo doposud. A ta třetí, ten blok, je otázka kvalifikací pracovníků. Již dnes máme v jistých oblastech problémy se získáváním odborných pracovníků. Proto také vedeme diskuzi o tom, Eh, zda bychom měli vykonávat jakýsi odliv mozku eh, změšku k nám, tedy příliv mozku. Na druhou stranu si myslím, že by bylo lepší rozumně kvalifikovat eh, naše vlastní občany v Evropské unii. A zde je třeba zapojit i Evropský sociální fond a učinit více, než jsme tomu činili do posud. Další blok to je blok, který se týká průmyslové kultury. Pokud jsme měli dopustit v EU průmyslovou politiku, která nebyla prováděna tak, jak by bylo bývalo třeba, tak si musíme položit otázku, proč. Čím to bylo? Například musíme lépe identifikovat vedoucí trhy. A posílíte například pomocí zadávání veřejných zakázek. 70 HDP se vytváří pomocí veřejných zakázek. vytváří, ale jak si ty veřejné zakázky dávají podnět k vytvoření. Musíme tedy využít tento nástroj proto, abychom podpořili inovativní produkty. Produkty, které budou z dlouhodobého hlediska přínosné jak pro Evropu, jakožto oblast, kde jsou průmyslové podniky, tak pro eh, rozvoj ekologičtějších technologií. Pak je zde e, otázka restrukturalizace. I tomu se musíme vědomat více než do posud. Preventivně, ne teprve, když dojde k nějakým problémům. Musíme tedy preventivně restrukturalizovat tak, aby jsme opravdu zachovali pracovní místa, abychom otevřeli podnikům nové perspektivy na trhu. Zde si myslím, že potřebujeme novou průmyslovou kulturu. A k tomu samozřejmě patří otázka politiky státních subvencí. Já si myslím, že můžeme poskytovat státní subvence, ale musí to být transparentním způsobem a tímto způsobem můžeme subvence využít k tomu, abychom podpořili inovativní průmyslová odvětví. A nejenom podpořili, ale učinili je více konkurenceschopnými. Nesmí to ovšem vést k tomu, že si budeme konkurovat navzájem jakožto jednotlivé evropské instituce. Takže třeba tento nástroj využívat velice obezřetně. Taková úroveň vedle evropské je úrovně je úroveň regionální. Chci říci, že veškeré studie ukazují, že investiční rozhodnutí, které činí průmysl, velice silně závisí na tom, jak vypadá regionální zakotvení tedy zda existují inovativní klastry, které by poskytly perspektivu pro průmysl v té či oné oblasti Evropské unie. Proto bych navrhu, abychom podpořili regionální vytváření klastru, ať již to budou klastry, které se zaměřují na technologii, či klastry v urbánních oblastech. Tímto způsobem opravdu můžeme podpořit to, že se podniky rozhodnou investovat v daném regionu. A vedle tohoto horizontálního přístupu bych navrhl, abychom měli pro určité důležité průmyslové sektory v Evropě sektorální iniciativy. Například pro odvětví automobilové, které, iniciativy, které by podpořily inovační proces ale iniciativy, které by celkově zalistily udržitelnou mobilitu. Týká se to ovšem i odvětví obnovitelných zdrojů, které se již stalo důležitým sektorem v EU a které nyní stojí před eh, důležitou otázkou. Otázkou restrukturalizace v podnicích, ale má to i globální rozměr, protože právě Čína v této oblasti velice silně investuje. Já jsem přesvědčen o tom, že je třeba, aby k tomu dokázalo za férových podmínek a proto si myslím, že i zde je třeba zvolit sektorální přístup. A já doufám, že se nám podaří společně eh, otevřít cestu nové evropské průmyslové polit- politice a tím podpořit vytváření pracovních míst v Evropě. A doufám, že i sdělení komise, které má přijít 13. října, bude text, který budeme moci zapracovat do našeho textu a tímto způsobem spolupracovat s komisí. Děkuji vám za pozornost a velice se těším na podněty ze strany kolegyně a kolegů. Děkuji a nyní dávám slovo první řeč, prvnímu řečníkovi. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poblahopřát panu Langemu, který již předtím předložil pracovní dokument, ale ve srovnání s pracovním dokumentem je eh, tato zpráva mnohem mírnější, lépe vyvážená. Jsem velice rád, že velká větší prostor jste věnoval eh, eh, surovinám a také tématu malých, středně velkých podniků a také eh, odvětvové pracovní plány, takže jste to opravdu zlepšil to je to dobré. Jsem rád, že usilujete o vyváženost mezi výzkumem, inovacemi a konkurenceschopností a na druhé straně eh, se ptáte vědomě, jaká je tedy široce založená definice inovací. Navrhoval bych, abychom pod pojmem inovace chápali všechno, eh, co umožní přeměnit nápad na eh, finanční prospěch, když Eh, investujeme do znalostí, tak je to opačný proces udělat z znalostí produkt, služby. A eh, myslím, že eh, tady ještě trochu pokulháváme v Evropě a dále si musíme položit otázku, jak můžeme stanovit inovační pobídky. V Evropě máme celou řadu programů, ale není to snadné. V některých státech myslíme, že v Norsku prostě podporují elektromobilitu, takže zajistili eh, parkování zdarma pro elektromobily. E, využívají to například automobilové e, linky. Je to pobídka, která přináší krátkodobě efekty. Musíme e, zvážit, abychom podporovali tedy takovéto pobídky. Co tu trochu postrádám, je odkaz na made in, otázka, odkud daný produkt pochází. V rámci evropské průmyslové politiky musíme hovořit také o tom, kolik průmyslové výroby doby se odehrává ještě u nás a to je možné jasným označováním, labeling, made in. Francouzi a Italové jsou spíše pro, severské země jsou spíše proti, ale přesto tam musíme hovořit, abychom zajistili transparentnost pro spotřebitele, aby podle toho mohli rozhodovat, kdy a co zakoupí. Vy jste se e, e, zmiňoval e, ve svém výkladu také o Číně. Ve svých pozměňovacích návrzích bych se chtěl také zasadit o partnerství s Čínou. Nesmíme si nic namlouvat. Eh, naše partnerství je na druhé straně Atlantiku, ale eh, naši prodlouženou eh, výrobní lavicí je přece jenom Čína. Je to dobré, ale současně i nebezpečné. Dobré je to, protože se nám podařilo využít i u nás v Evropě ten rozmach, ke kterému došlo v Číně. Špatné je to, že se tam eh, vyrábí a převádíme příliš mnoho znalostí do Číny. Proto potřebujeme eh, dohodu o ochraně duševního vlastnictví. Čína využívá naše patenty agresivně uplatňuje ten eh, od nás obsaný zákon. Jedna ku jedné budeme Možná se někdy eh, budeme bavit o společném soudním dvoru, ale měli bychom hovořit o partnerech, partnerech ve vzdělávání, možná vytvořit eh, pásmo volného obchodu. No to uvidíme, ale Čína je opravdu rozhodujícím faktorem v oblasti průmyslové politiky. A chtěl bych se zmínit ještě o jednom aspektu, který sice souvisí s Čínou, ale je globální. War of Talents se říká opravdu brutálně v angličtině a to je otázka, jak v Evropě budeme čelit eh, nedostatku talentů. V důsledku demokratického vývoje se obsadí každé druhé učňovské místo. Ještě horší situace je eh, ve vzdělávání inženýru. Například v Německu v eh, eh, další delegaci bude chybět 95 tisíc inženýrů a v současnosti se odehrává opravdu celosvětový boj o talenty a eh, vyspělou průmyslovou výrobu neudržíme pokud eh, eh, nebudeme bojovat. Eh, je mi líto, ale musím to říct si, že se musíme zúčastnit tohoto boje cestou migrace. V Kanadě dokonce hovoří o selekci, musíme tedy usilovat o imigranty imigranty my ale také žijeme z tolerance a to patří do této debaty. A závěrem bych chtěl říci, že je důležitá lepší komunikace s našimi občany. Musíme jim lépe sdělovat cíle průmyslové politiky. To je náš úkol. Děkuji, děkuji. Slovo má paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Jako stínová za EPP bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, panu Langemu za kvalitu jeho zprávy. Ale chci mu také říci, že v některých věcech bych chtěla věci upřesnit, zejména co se týče vnitřní politiky EU. Pan Lange nám sdělil problém státní podpory podnikům. A to je potíž, protože máme určitá evropská pravidla, která však neplatí v rámci globalizace. A čelíme úniku podniků, útěku podniků a narušení konkurence. A je třeba tedy státní pomoc zkoumat, aby byla vzata v úvahu. Chceme evropské vůdčí podniky a uvedu příklad Airbusu, což je považováno za úspěch, jsme na ně všichni hrdí, Airbus by nemohl dnes vzniknout kvůli současným příliš přísným pravidlům pro hospodářskou soutěž. Je to znepokoje, pokud nedokážeme vytvořit tyto vedoucí evropské podniky, tak je všechno špatně. Musíme se zabývat otázkou financování. A náš zpravodaj samozřejmě hovořil o EIB. Evropské investiční bance. Musíme hovořit o kapitálu této banky. Možná bychom mohli předložit pozměňovací návrhy v tomto směru. Průmysl potřebuje dlouhodobý výhled a průmysl nesnáší nejistotu. A dnes vnucujeme trvalou nejistotu průmyslu díky našimi, našim předpisům a zejména v souvislosti s bojem proti klimatickým změnám. Neustále změny minus 20%, minus 30%. Evropská komise neustále mění pravidla a naši průmyslníci nevědí, jak investovat, nevědí, jak plánovat budoucnost. A to je vážné. A i zde si musíme uložit sami sobě určité meze a neměnit neustále naše stanoviska. Pokud je o vnitřní trh, musíme za každou cenu bojovat proti fragmentaci trhu, díky normalizaci. Musíme zachovat naše výrobní závody. Bez toho prostě není možná průmyslová politika. Všichni znáte projekt Galileo. 14 družic ze 30 bylo svěřeno na základě tendru malému střednímu podniku z Německa. Zatím skvělé. Ale problém je v tom, že tento malý podnik vlastně subdodavatelsky řeší dodávku výrobcem ze Spojených států, u 14 z 30 družic. Takhle prostě věci nemůžeme dělat. Komunikovat, informovat o kvalitě evropských výrobků. A to je velká otázka téma Made in Europe. Tak bychom měli prosazovat kvalitu naši, našeho průmyslu. Hovořili jsme o administrativní zátěži pro malé a střední podnik. O tom hovoříme roky a je to realita. Pokud jde o vědu a výzkum. Musíme zdůrazňovat eh, projekty PPP. Hovořili jsme, hlasovali jsme o zprávě paní Carvajo, zjednodušení rámcového programu pro výzkum. To je strašně důležité. Také jsme zdůraznili, že inovace nemohou být úspěšné, pokud není příslušná odborná příprava a vzdělání. V oblasti letectví je potřeba najmout 12 tisíc inženýrů ročně a v současnosti Evropa dodává pouze 9 tisíc, takže i tady existuje deficit. Musíme tedy pomoci při vytváření nových forem odborné přípravy a vzdělání na našich evropských univerzitách. Duševní vlastnictví to bylo také zmíněno. Měli bychom hovořit o evropském patentu, čekáme na něj tolik let a stále z důvodu překladu se nedostavuje. I tady musíme být rozhodní. A víme samozřejmě, že patenty všechno, všechno neochrání. Uvedu příklad. Právě jsme zjistili v jednom členském státě EU čínské pneumatiky, které jsou uváděny na trh, které dokonale napodobují evropské pneumatiky, jsou chráněny patentem, ale co se týče jejich kvality, tak jsou to pneumatiky nebezpečné a zcela nekvalitní, takže je třeba eh, zlepšit kontroly na vstupu na hranicích, eh, vstup eh, drog a padělaných léků, ale všechno nedokážeme ohlídat. A tady vlastně poškozujeme vlastní evropský průmysl. Samozřejmě je tu také otázka vnější dimenze průmyslové politiky. I to by si zasloužilo vlastní kapitolu, přístup na trh. A samozřejmě, o tom jsme mluvili včera, zásada reciprocity, i ta by měla být uplatňována, abychom zamezili sociálnímu nebo environmentálnímu dumpingu. Závěrem bych eh, chtěla zdůraznit označování výrobku boj proti padělání. Máme velmi dobrou zprávu paní Muscardine z výboru INTA. Myslím, že by to mělo být pro nás inspirací. Zpravodaj také zmínil otázku surovin. Je pravda, že existuje seznam 14 surovin, to připravovala Evropská komise. Jejich spotřeba by se měla strojnásobit v následujících 30 eh, letech mimo jiné z důvodu rozvoje zelených technologií. A to vyžaduje ze strany Evropské unie skutečnou vnější politiku, abychom chránili zdroje surovin. Tolik jsem vám chtěla říci, zpravodaj hovořil o horizontálním přístupu s tím, že třeba pamatovat na jednotlivá odvětví. Oba přístupy, přístupy jsou vhodné, horizontální i odvětvový oborový a přesto předložím některé pozměňovací návrhy, abych obohatila zprávu a myslím, že skutečně je třeba navrhovat Evropské komisi a radě strategii. Nejde o průmyslovou politiku, jde o průmyslovou strategii. To potřebujeme. Děkuji. Děkuji a nyní pan kolega Tošovský. Kostínový jako reportér za frakci ICR e jsem přesvědčen o tom, že debata nebo filozofická diskuze o průmyslové politice v tomto globalizovaném světě je velmi složitá a, a velmi široká. Je, je, slo, je těžké najít eh, to, to jádro, které nám přináleží, abych, aby se z toho nestalo jenom, jenom filozofování bez nějakého výsledku. Já s mnohými věcmi eh, se stotožňuji a hlavně v oblasti, kde průmyslu můžeme maximálně pomoci je v urychlení inovačního cyklu. To je ta největší, je ten největší problém v Evropě. Eh, stejně tak věda a výzkum, která může pomoci průmyslu tam, kde evropské prostředky z veřejných zdrojů eh, kumulovány mohou maximálně pomoci a vyhneme se tomu, co je tak složité, jak pomoci eh, finančně nebo vytvořit nějaký podpůrný eh, instrument pro průmysl, protože průmysl skutečně se bude pohybovat v tom tržním prostředí globalizovaném a máme velmi omezenou možnost, abychom si nevybírali jenom jeden, eh, jeden segment průmyslové výroby, který maximálně můžeme podporovat. To, co zaznělo od paní kolegyně v předcházejícím slovu, já považuji za jeden ze zásadních problémů, kde můžeme my jako skutečně evropské instituce maximálně pomoci, a to je v přípravě, profesní přípravě lidí. To je přece ten největší konkurenční eh, podnět, který můžeme moci střední a vysoké školství, které musí být tahounem pro budoucnost, pro další generace je to potřeba nastartovat s určitým časovým předstihem, protože víme, že inženýra pro letecký výzkum, eh, pro výzkum v energetice nebo pro práci v energetice, pro eh, vesmírné aplikace, ať se na Ogrio nevychováme během tří let. Je to běh na pětiletý distanc, protože takovýto lidé vyhledat ty mozky, kteří budou schopni, eh, schopni pomoci a budou schopni realizovat tyto, tyto plány, je velmi složité a tady si myslím, že Evropa nemůže jít jenom stylem procentového množství nebo procentu, procent vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale musí to být faktická schopnost těch lidí se realizovat v tomto prostředí a tady si myslím, že je maximální pomoc průmyslu, konkurenci Evropy a ekonomice, která je nesmlouvavá. A konkurenceschopnost v rámci světového globalizovaného trhu, ta se nás neptá, jestli máme dostatečně ambiciozní cíle v jednom spektru. Tady můžeme uspět jenom kvalitou výrobků, kvalitou a, a schopností moderních, moderních výrobků a, a výrobků, které přinášejí ohromný postup. To, co si myslím, že trochu chybí v té zprávě a přináleží hlavně nám, a to je zamyšlení nad tím, jestli my jako evropská instituce a jednotlivé národní instituce, nezatěžujeme průmysl přílišnou administrativou, zda nekomplikujeme a ne, ne, neprodlužujeme právě inovační cyklus, zda nenakládáme na průmysl přímo či nepřímo příliš velikou zátěž našich administrativních předpokladů, už tady zazněl labeling, nebude náhodou zase znamenat vyšší náklady, které bude muset průmysl vstřebat, což v ekonomice znamená, že ke každému výrobku nějaká desetina procenta přibude, protože se to bude muset zajistit, protože to tento průmysl administrativně dostane příkazem, aby toto realizoval. Myslím si, že naší úlohou je právě při všech takovýchto výzvách, abychom regulovali, administrativně vstupovali a nařizovali, co se musí odehrát, abychom byli velmi uvážliví protože v důsledku to může zhoršit skutečně konkurenceschopnost, ať se nám to líbí nebo nelíbí, může nám to zhoršit procento pracovních sil a zhoršit konkurenceschopnost a uplatnění výrobku na tom světovém globalizovaném trhu, který je tvrdý, nesmlouvavý a nevýbírá si příliš, příliš ohleduplně. Jedna zkušenost, a to zkušenost České republiky, varování, tak jak my se tady bavíme o podpoře zelených důležitých eh, aplikací nebo eh, technologií, Česká republika zažívá velmi těžký náraz, protože špatně nastavená podpora pro fotovoltaiku znamená pro příští rok nárůst někdy mezi 10 až 20 v ceně elektrické energie, což znamená náraz do průmyslu, zhoršení ekonomiky a, znamená, a může znamenat přemístěvání výrobních kapacit někam, kde nemají tento, tento dramatický nárůst. Řekneme si dobrý záměr, ale výsledek velmi zlý a s tímto vědomím bychom vždy, podle mého názoru, měli velmi dobře zvažovat, jestli takováto rozhodnutí nepřinesou zhoršení pozice průmyslu na evropském území a zhoršení samozřejmě konkurenceschopnosti na světových trzích. Proto já si myslím, že tato diskuze je velmi důležitá, přináleží určitě našemu výboru a měli bychom ji s maximálním eh, úsilím se věnovat, protože eh, může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucí, budoucí úspěch ekonomický Evropy v mnoha směrech, protože průmysl je ten, který hýbe a, a nese ekonomickou úspěšnost, eh, ekonomickou úspěšnost Evropy. Pravděpodobně to nebudou nebude bankovní sektor, ten je sekundární, který přináší to všechno ostatní, ale schopnost ekonomicky se pohybovat na globalizovaném trhu bude záležitosti našich průmyslových podniků. Děkuji. Kolega Bütikofer hat als nächster das Wort. Dále má slovo kolega Bytikov. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že tu zaznělo velmi mnoho dobrých podnětů. Mnoho jich je také obsaženo ve zprávě kolegy Lange a jsem mu vděčný za tu cenou práci, kterou do zprávy vložil. Zejména na úrovni cílů a vizí evropské průmyslové politiky je podle mého značný potenciál dosažení konsensu. Sledujeme, že se v, úvozovkách, v úvozovkách objevují zelené vize budoucnosti evropské průmyslové politiky, tím nemyslím zelené strany, tedy týká se to efektivního využívání zdrojů a to je nutná základna, máme-li mít v budoucnu silnou eh, průmysl slovou základnu a nechceme jenom přihlížet, jak eh, dochází k, relogat, k relokaci do jiných oblastí, ale eh, pokládám za důležité zásadní chápání průmyslové politiky a část naší společné práce by se mohla zaměřit na toto objasnění. Já rozhodně nejsem v klasickém statistickém chápání eh, se dívat na průmyslovou politiku nebo dokonce protekcionisticky. Nevím, jestli jsem to před chvíli správně slyšel, ale když paní Grostet hovoří o tom, že německý podnik výrobní kapacity dokonce prodal do Ameriky, eh, je to trošku ironicky formulováno, my nepro, už nebudeme prodávat amíkům, takže podle mého je to trochu problematické chápání průmyslové politiky a proto je podle mého důležité klást důraz na ten horizontální přístup, který nám umožní jasně formulovat zásady politiky aniž eh, bychom se eh, museli zabývat detaily a to bychom měli podpořit. Dále jde o otázku prostředků a nástrojů. Na, je, musíme si přiznat, že na této úrovni jsme nejslabší protože akceschopnost Evropské unie není příliš velká a jsem pro uh, radikální střízlivost. Nemá smysl sepisovat, co možné není a na druhé straně, co eh, neuděláme, když to nemůžeme předpovídat. Měli bychom se zaměřit na to, co na základě svých kompetencí Evropská unie učinit může a to podporovat. Jenom tehdy nebudeme stanovovat příliš velké přísliby v průmyslové politice. Děkuji. Pan Weber. Le rapport. Zpráva kolegy Langeho je velmi bohatá, obsažná a ještě to obohatíme našimi pozměňovacími návrhy. Nechci zabíhat do podrobností, Poslouchal jsem jeho vyjádření o nezbytnosti evropské průmyslové integrované politiky, také o nezbytnosti zahrnout sociální a environmentální část do dohod o volném obchodu, to je velmi důležité. Také důraz na zdroje. To je také důležité a poměrně nové v našich diskusích, ale tady se omezím na tři, čtyři poznámky, které se mi zdají alespoň v některých případech eh, absentující. Nemyslím si, že bychom se mohli zbavit otázky financování ve zprávě o průmyslové politice. To prostě nelze. To je kritérium důvěryhodnosti. Prostě jde v první řadě o peníze, řekněme, že to říká Machiavelli, ale také jde o základ ekonomických vztahů a nového rozvinutí našeho průmyslu. A tady právě projednáváme rozpočet. Víte, že rada chce redukovat evropský rozpočet s výhledem na rok 2013 a v evropském rozpočtu zdroje nenajdeme. A předseda Evropské komise Jose Manuel Barroso ve svém projevu o stavu Unie prosazoval zdroje a schopnost Evropy, Evropské unie vydávat eurobondy které by financovaly velké infrastrukturní akce a velké investice. A také zmínil daň, o finanč, daň z finančních transakcí. Není to, není to žádný levičácký vymysl. Tak to hovoří předseda Evropské komise. Takže ho vezmeme za slovo. Ano, Evropská unie se může zadlužit a pokud chceme vzít vážně, co navrhuje tato zpráva Bernda Langeho, je třeba skutečně tam také dosadit finance, protože jinak to bude jako Lisabonské strategie. Skvělé záměry, skvělé cíle, které ale zůstanou na papíře. A samozřejmě se můžeme obrátit na členské státy, ale členské státy, víte jako já, v současné době soutěží v tom, kdo bude nejvíce škrtat v rozpočtu. Je to i, v té, i tady můžeme doufat eh, v odpovědnost a nemůžeme si dělat velké iluze. Otázka financování je klíčem pravdy ke všemu a pokud to bude řešeno a bude tu příslušná orientace, tak to můžeme vzít vážně. Pokud to tam nebude, pokud si budeme myslet, že je to něco jiného, jiný problém, a tato věc nepatří do našeho výboru a do této zprávy, tak budeme mít plán, který bude skvělý možná, ale jehož šance na realizaci nebudou příliš velké. Druhá věc. A to je přínos této zprávy. Vše, co se týká koordinace a spolupráce v promyslových politikách jednotlivých členských států na to, co náš zpravodaj nazývá integrovanou průmyslovou politikou. Je třeba zamezit zdvojování v Evropě. Pokud Německo, Itálie, Francie by se spojili, aby koncipovali a vyráběli čistý hybridní vůz, tak by už byl na trhu. Musíme u oboru budoucnosti udělat to, co jsme udělali ve vesmíru a leteckém promyslu. Nepouštět se do soutěže, ale skutečně podporovat spolupráci. Když máme málo prostředků, tak je nesmíme rozmělňovat, ale schromažďovat. Třetí věc, a i to je bod, který vyvolává vážné problémy, úspěch evropské průmyslové politiky také závisí na měnové politice, která bude přiměřená a politice hospodářské soutěže, která bude méně dogmatická než to, co provozuje eh, ředitelství pro hospodářskou soutěž a Evropská komise. Vhodná průmyslová politika. Samozřejmě, pokud eh, se vrátíme k nadhodnocenému euru, které čelí podhodnocenému juanu a dolaru, který taky může být podhodnocen, tak všechny naše snahy budou zlikvidovány touto nekalou měnovou soutěží. Takže podobně jako Spojené státy, Čína a Japonsko vedou měnovou politiku, tak i Evropa musí mít podobnou politiku, a může být jediným subjektem na světě, který nemá politiku v oblasti směných kurzů. A opakuji, že je velmi důležité, aby komise, pokud rozhodneme, že průmyslová politika je prioritou a je třeba o tom rozhodnout, protože i to bychom mohli dát do textu. Je třeba říci, že průmyslová základna Evropy je ohrožena. Přicházíme o podíly na trhu a ustupujeme s výjimkou německého průmyslu, ale to je výjimka v Evropě, takže musíme vyhlásit, že reindustrializace musí být prioritou v Evropě, což znamená, že rozhodná politika, která má podporovat vznik eh, nejlepších národních výrobců, je cílem. A komise byla třikrát odsouzena, protože zabránila s fúzím a zbližováním evropských podniků. To není cesta, jak prosazovat evropské šampiony, kteří budou i celosvětovými vůdčími podniky. Prostě nejdříve potřeba být nejlepší v Evropě a potom teprve se stanete nejlepším na světě. Poslední věc, pokud jde o nekalou soutěž. Bernd Lange ve svém vystoupení hovořil o tom, co se stává v zelených technologiích. Ano, skutečně Čína se rozhodla, že bude prvním světovým výrobcem v této oblasti. Podobně jako ve všech ostatních, protože Číňané si nepřečetli Ricarda a nedbají na specializaci a komparativní výhody. Chtějí prostě být jedničkami ve všech oborech a mají na to v určitém výhledu prostředky. Ale v oblasti zelených technologií jejich masivní investiční plány 580 miliard dolarů, což je gigantický plán. 38% tohoto plánu je investováno do zelených technologií a oboru budoucnosti. A v zelených technologiích Číňané používají všechny formy dumpingu bez výjimky, včetně finančního dumpingu, to je, že státní banky poskytují podnikům, státním podnikům veškerý potřebný kapitál s nulovou úrokovou sazbou a města poskytují pozemky, splácejí splátky a jsou samozřejmě první na světě v oblasti fotovoltaiky, v oblasti větrných elektráren a zaplavují naše trhy těmito výrobky. Otázka, kterou kladu zpravodaji. Co děláme za těchto okolností? Tady jde skutečně o obory budoucnosti, které jsou masivně dotovány všemi prostředky. Co děláme? Budeme stát se založenýma rukama, anebo e, využijeme protidumpingová ustanovení, protidotační ustanovení. Já jsem proti ochranářství ale jsem proto, abychom se chránili tak, jak se chrání ostatní. Američani jsou pro volný obchod, ale také se umí chránit. A o Japonci taky a o Číňanech ani nemluvím. Ty jsou pro volný obchod pro ostatní, ale sami pro sebe jsou největšími ochranáři trhu. Nesmíme být naivní, musíme se umět chránit, neděláme to dostatečně. Chceme být příkladní v naději, že nás všichni budou následovat v, v volnotržním přístupu bez, bez přídavku, ale v Číně funguje státní kapitalismus se státními obry, kteří disponují obrovským kapitálem, který souvisí s eh, nedostatečnou spotřebou. Spotřeba v Číně představuje 35% HDP, v Evropě je to 65%, v, ve Spojených státech 75% s takovými úsporami, s takovým spořením existuje obrovská síla a musíme také změnit právo na, na přebírání podniku. Pokud nezměníme tyto předpisy, tak si, tak si budeme škodit. Děkuji, kolegové. A ní mám na seznam řečníků ještě pět kolegů, kteří se přihlásili o slovo, potom dostane slovo komise a potom pan zpravodaj. Znamená to tedy, že nyní každý k dispozici pouze ještě jen minutu a půl, jinak nevíde čas na všechny. Takže jako další má slovo paní kolegyně van Bremt. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím tak eh, trochu zlepšit své znalosti Němčiny. Poslouchala jsem přímo a vy jste upozornil, že musíme hovořit krátce, tak dobře. Celá řada dobrých věcí tu už zazněla, já s nimi souhlasím, ale ještě pět sekund, abych poblahopřála zpravodaji za velice dobrou a vyváženou zprávu. Když chceme dosáhnout trvale udržitelného vývoje v oblasti ekonomiky, sociální, potom eh, musíme musíme využít cesty průmyslové politiky a to bylo, myslím, velice dobře řečeno. Chtěla bych zdůraznit ještě jednu věc, která mi leží na srdci a je velice důležitá, abychom dospěli k obratu který je nutný, aby se ze našeho průmyslu stal trochu jiný průmysl. A já bych chtěla hovořit o eh, energetické politice. Pan zpravodaj to řekl, vyjádřil se k otázce eh, surovin a paliv a to souvisí s ještě s širším kontextem, kde jde o naše podniky, kde eh, můžeme dosáhnout úspor. My se díváme zejména na pracovní náklady, vzové náklady, ale ty tvoří pouze 20 veškerých nákladů. 40 souvisí se surovinami a tady eh, eh, musíme ještě udělat velmi mnoho u energetické účinnosti se musí začít a já mám také několik pozměňovacích eh, návrhů, které se dotýkají zejména surovin. Rád bych ještě dodala, že potřebujeme eh, koncepci z eh, opakovaného nebo recyklovaného využívání surovin. Bez toho to v našem průmyslu nepůjde a tuto podporu musíme zajistit. Dále pan Henning. Pan Henin. Eh, velmi stručně. Jsem velmi spokojen s vývojem diskuse a věřím, že jste si všimli, že dochází k radikálnímu posunu francouzského postoje a mluvíme společně na některá témata. V krizi, kterou zažíváme, jsme všichni zjistili, že Německo je na tom lépe než Francie z jasného důvodu. Německo se rozhodlo pro průmyslový nacionalismus. Tři čísla, když Volkswagen prodá 100 aut, 60 je vyrobeno v Německu, když Renault prodá 100 aut, tak jenom 26 je vyrobeno ve Francii. Uvědomujeme si, obrovský přínos průmyslu, pokud jde o bohatství v oblasti platů, v oblasti bohatství pro místní zprávu a pro rozpočet státu. Je tedy nezbytné, abychom se vrátili k důrazné průmyslové politice a myslím, myslím si, že Evropská unie do toho také musí něco vložit, protože jsme hovořili o eliminaci eh, domácího odpadu co nejblíže, kde vzniká. Dotujeme, aby dotujeme tuto skutečnost a musíme být schopni jednat také, aby průmyslové výrobky byly vyráběny co nejblíže místa, kde jsou spotřebovány a zamezit tomu, aby tankery a nákladní auta jezdily po celé Evropě. Financování jako proti hodnota. Ano, ale potřebujeme protihodnoty v oblasti zaměstnanosti. Když jsem slyšel, ti říká pozor na intervencionismus. Říkám jako paní Grosted a pan Weber, nebuďme naivní nechovejme se naivně, nic neobhajíme. Američané si hrají s dolarem, jak potřebují, dávají provize. Američané dělají, co chtějí, aby získali trhy. A Číňané o těch ani nemusíme mluvit. To jsou stejné podniky, které působí v Číně a které snaží vydělat maximum prostředků. Ano, existuje evropská strategie, ale nikoli zákonům trhu a snažme se, aby tento průmysl se vrátil do Evropy. Frau Herzog. Děkuji, paní Hertov. Ano, já sedím nalevo a nejsem vidět. Několik bodů chci mluvit stručně. Je to velmi dobrý posun. Konečně se snažíme o průmyslovou politiku a neděláme to cestou politikou životního prostředí, konkurence, ale rozvíjíme skutečnou průmyslovou politiku. Je to průkopnický čin pana Langeho a musíme ho podpořit. Druhé prohlášení. Musíme se dohodnout, že je tu strategický cíl mít průmyslovou politiku. Byli jsme velmi pišní, že Evropa je pro služby 80% služeb. Každý den, rok se to zvyšuje. Ale pokud chceme zachovat trh práce, tak potřebujeme průmyslovou politiku a potřebujeme průmysl pro Evropu. Takže o to se musíme zasadit. Další bod. Domnívám se, že promyslová politika musí být efektivní a chytrá. A tady předložím pozměňovací návrhy. Nechci o tom tady hovořit, nepatří to sem, ale chtěla bych se zmínit o spolupráci. Viděli jsme spolupráci a fúze podniků, fúze přes kontinenty v dodavatelském řetězci. Malé podniky s velkým podnikem, tam jsou úspěšné synergie. Vidíme to přes kontinenty, vidíme to v jednotlivých odvětvích i v rámci odvětví. A otázkou je, za 20 let výrobci automobilů budou mít oddělení informačních technologií a Google bude mít zase automobilové, automobilové oddělení. Tedy je, otázka je, zda v oblasti IKT, zda v Evropě budeme schopni tedy mít vůči úlohu. A proto musíme být velmi inteligentní a vytvořit příslušné strategie. Vidíme fuze v telekomunikacích, v energetice. Myslím, že ty fuze vlastně se objevují v různých oblastech a musí to být také součástí naší průmyslové politiky. Poslední otázka. Hovořili jsme o financování, ale já bych chtěla zmínit jedno slovo. Musíme dosáhnout v Evropě prostředí, které bude přátelské pro investice. Vidíme všude v Evropě, že investičně přátelské prostředí prostě není přítomno. Když hovoříme o povolování nového, nové výroby a podobně, skutečně prosadit investičně přátelské prostředí. To je klíčové pro tuto oblast. Děkuji. Kolegy Tykal. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Tykal. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych přednesla několik podnětů a nechci se opakovat. Eh, myslím si, že jakýsi průzkum surovinové politiky v Evropě je velice zajímavá záležitost. A bylo by dobré mít inici- zprávu z vlastní iniciativy, která by se toho týkala. Zásobování surovinovy se úzce pojí s průmyslovou politikou v Evropě. Je dobře známo, že spotřeba energie nám může poskytnout ukazitele pro dobrý rozvoj průmyslu. Pokud průmysl funguje opravdu naplno, tak budeme mít i odpovídající spotřebu. Tam, kde podniky musí zavírat, tak tam samozřejmě se spotřeba energií snižuje. Abychom mohli uskutečnit naše síle, je důležité, abychom zmodernizovali naše průmyslová zařízení. Pokud eh, budeme moci zajistit odpovídající financování, tak eh, se nám podaří modernizovat evropské podniky, a to zejména na východě Evropy, tak, aby i tyto podniky eh, mohly vyrábět energeticky účinným způsobem. Dále je důležité, abychom do této debaty zapojili odbory. Eh, vytváření průmyslové politiky na evropské úrovni úzce souvislí se zaměstnaností v Evropě. Důležité je rovněž také zapojit univerzity a vysokoškolsky vzdělané občany. Musíme se společně dohodnout na tom, jakým způsobem má vypadat budoucí kompetence odborníků. Děkuji, a nyní kolegyně, kolega Girek. Dámy a pánové, já se domnívám, že bez protekcionismu je možné. Není možné budovat průmysl ani v jednotlivých členských státech, ani v Evropské unii a nemůžeme uspokojit ani nároky společnosti. Dovolte, abych vyprávěl jeden příklad z Polska. Neměříte správně čas. Takže, co se stalo v Polsku? Stalo se, že jsme otevřeli trh Evropě světu bez zásady reciprocity a mezinárodní eh, konglomeráty, které byly finančně silné, zničily eh, naše podniky, snažili se je skupovat a zavírat. Tak taková situace nastala a měla podstatný dopad na náš rozpočet. E, výnosy z daní e, šly někam jinam, protože tyto e, nikové společnosti platí daně někde jinde, například společnost Fiat. Fiat zakoupil téměř za hubičku automobilku v Čech, kde se vyrábějí velice dobré vozy Panda. A oficiálně se tvrdí, že to jsou 4% HDP v Polsku. To jsou, je jenom statistika, ale my z toho nic nemáme, žádné výnosy. Eh, máme E, jenom náklady a sociální odvody. Myslím, že je třeba řešit e, daňovou problematiku, která souvisí s těmito jevy. Musíme e, zavést určitá protekcionistická opatření, abychom obnovili průmysl. Děkuji, děkuji a nyní pan Bergman za komisi. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, we should not forget... Děkuji, pane předsedo. Neměli bychom zapomínat na klíčovou iniciativu na sdělení Evropa 2020. Je to součást té strategie a je to součást celé řady klíčových iniciativ. Když byl změna harmonogram, nemělo by to být 27. října, ty cíle se nezměnily. A cílem je zachovat a podpořit důrazn, významnou a diverzifikovanou průmyslovou základnou v Evropě. A neměli bychom zamínat, zapomínat na to, že konkurenceschopnost a udržitelnost jsou klíčové v tomto sdělení. Je to strategický dokument je to také pracovní program pro následující roky. A když hovoříme o konkurenceschopnosti, myslíme tím náklady, ceny a inovace. A také bychom měli jasně říci v tomto kontextu, vychází to z návrhu pana Langeho. Není udržitelnosti bez konkurenceschopnosti a není konkurenceschopnosti bez inovace. Rovnováha ve zprávě je nakloněná příliš pro podporu udržitelnosti a málo řeší konkurenceschopnost, ale věřím, že to se podaří ještě změnit. Chci také poznamenat tři věci, které chceme zdůraznit v našem sdělení. A také bychom je uvítali v návrhu zprávy. To jsou tři věci. Za prvé, význam hovořit o hodnotových řetězcích a nikoli o jednotlivých oborech. Musíme zamezit tomu, aby naše hodnotové řetězce se staly delokalizované a ztratil hodnotu. V všechna pracovní místa, všechny promysly jsou důležité a všechny obory jsou důležité. Takže bychom neměli rozehrávat proti sobě jednotlivé odvětví, říci podporujme zelené technologie, zelené, zelený průmysl a zapomenout na energeticky intenzivní obory. Druhý prvek. Koncept národních průmyslů izolovaných je konceptem minulosti také díky jednotnému trhu a procesu evropské integrace. Dnes do, existuje mezinárodní průmysl a měli bychom také přemýšlet mezinárodně v evropském kontextu. A třetí věc, další politiky, zaznělo to tady, další politiky mají velký dopad na složky průmyslové politiky, pokud hovoříme o klimatické politice ETS, energetika, podpora obnovitelných zdrojů. To vše je také součást průmyslové politiky a je to také energetická nebo klimatická politika. A to má také dopad pro evropskou zprávu. Podle komise musí být posílena. Musí se zlepšit, musíme jít cestou inteligentnější e, evropské regulace. Jedna věc tu schází Někdy jsme příliš nesmělí a nevzpomínáme na silné stránky Evropy. Nesmíme zapomínat, že Evropa je trhem, kde je 500 milionů spotřebitelů, 200 milionů pracovních míst a 30 milionů podnikatelů. Tedy měli bychom to zdůraznit, měli bychom se dotknout těchto silných stránek, ale nemůžeme si dovolit luxus přístupu business as usual. Další regiony ve světě se rychle rozvíjejí, také mají své instituce a infrastruktury, které soutěží s našimi, takže musíme být ambicioznější, musíme snížit transakční náklady podnikání v Evropě a musíme vytvořit kritický rozsah, kritickou váhu, která bude prospěšná pro Evropu a která nám umožní vidět věci ze širšího pohledu. Tedy 30. října je termín, o kterém uvažuje Komise pro stání a těšíme se na, na kontakty se a spoluspravodaji a já mám pocit, že grosomodo v hrubých rysech vlastně zpíváme ze stejných not. Děkuji a na závěr bych udělal slovo panu zpravodajovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za velice zajímavé podněty. Samozřejmě se tomu nemohl jednotlivě věnovat těm příspěvkům všem, ale mnoho z toho, co tady bylo řečeno, eh, mi také leží na sici. Například ta otázka financování nebo otázka vnitřního trhu. Problém, který jsem měl, když jsem sestavoval tu zprávu, bylo to, že Nora mě vždy říkal, že mám k dispozici pouze 12 500 znaků, takže jsem musel jaksi postupovat selektivně a nemohl se tam zapracovat vše, co bych si třeba přál. Proto samozřejmě jistě vy předložíte pozměňovací návrhy a budeme na tom moci nadále pracovat. Chci říct, že jsem velice rád a týká se to Made in. Bylo zde na to poukázáno, eh, týkalo se to zprávy Muscardiny ve výboru pro obchod. Zde opravdu ten problém leží na straně členských států, které se extrémně tomuto přístupu brání. Takže by bylo možná dobré opravdu se snažit to nějak popohnat. A zcela na závěr budu velice rád, když předložíte pozměňovací návrhy a poprosil bych o to, abychom je předkládali tak, aby se opravdu hodili na tu evropskou politickou úroveň, abychom požadovali ty věci, které jsme schopni realizovat. V tomto smyslu vám ještě jednou děkuji a těším se na další příjemnou diskuzi. Také děkuji, říká pan předseda, a dal bych panu Langemu jeden tip. Pokud chcete napsat něco delšího, tak z toho udělejte knihu. Děkuji. Takže přerušuji a sejdeme se opět ve tři hodiny.